Dámy a pánové, začneme naše zasedání. Já prosím, abyste zaujali svá e, místa a již přestali hovořit mezi sebou. Děkuji vám. E, nyní přijetí pořadu jednání a také všechny samozřejmě vítám. E, chci se zeptat, zda má někdo komentáře nebo výhrady k pořadu jednání. Nikdo se nehlásí, takže eh, tento pořad jednání je přijat. Bod 2. Přijetí eh, zápisů a předcházejících zasedání a sice z 2. a 3. Eh, září a 5. 6. října. E, tyto zápisy ze zasedání jsme dostali již před určitou dobou, takže pokud k tomu máte poznámku, prosím, sdělte to sekretariátu a to do konce našeho dnešního zasedání. E, pokud nikdo nebude mít výhrady, tak tyto zápisy budou přijaty. Co se týče sdělení předsedkyně, ne, jsou žádná a můžeme přejít k bodu čtyři. Eh, a to je otázka Evropské komise. A eh, já dávám slovo panu Jensenovi. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla pouze se vyjádřit ke sdělení komisi a sice 21. čtvrtý komise eh, přijala eh, jarní dokument. Jsou to eh, dvě sdělení a sice první sdělení je tedy akční plán s 12 body A eh, je zde také pět eh, pracovních dokumentů ohledně personálu a eh, dále chci také sdělit, že druhý dokument se týká podpory obchodních činností. Jde o zprávu o pokroku v roce 2010 třetí zpráva financování rozvoje, čtvrtá obsahuje pracovní program do roku 2013, a sice ohledně souladu rozvojových politiky pátý dokument k efektivnosti eh, podpory a rozvoje. Dále eh, a je vždy přiložen také staff working paper. Jistě víte, že všechny tyto dokumenty jsou také k dispozici na internetové stránce. Děkuji vám. Bod 5. Zde jsme nedostali žádnou otázku na adresu komise. A proto bych eh, navrhla, abychom přešli rovnou k bodu 6 a to je strukturovaný dialog o politických a legislativních prioritách pro rok 2011. Jde o výměnu názorů s Kristalinou Georgievou, komisařkou pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí, kterou eh, právě nyní také chci přivítat. Donc, euh, nous avons maintenant le plaisir euh, d'accueillir Madame Christine. Eh, chtěla bych eh, přivítat eh, paní komisařku, která je pověřena otázkou mezinárodní spolupráce, humanitární pomoci a řešení krizí. Budeme hovořit o strukturovaném dialogu a politických a legislativních prioritách. Pan eh, Line nás vyzval, abychom vedli tento strukturovaný dialog. Eh, máme tedy příležitost eh, také identifikovat naše hlavní politiky a potom také vše předložit panu Lénemu. Chtě... Budeme se tedy soustředit na léta 2011 2012 eh, a nikoliv na program 2010. Cílem diskuze s komisařkou je eh, na poskytnout příležitost, aby si paní komisařka s námi eh, sdílela své zájmy, své úmysly na činnosti na rok 2011. Paní Georgieva, dávám vám slovo, prosím. Merci, madame la rapporteure permanente. Děkuji. Dámy a pánové, vážení poslanci, a eh, milí kolegové, jsem velice ráda, že se mohu vrátit na půdu eh, výboru pro rozvoj dnes. V naší práci eh, je eh, zpětná vazba od vás eh, velice důležitá. Protože čelíme několika výzvám, které rozhodně nejsou prosté. Nejdříve bych chtěl předlo- dnes představit priority našeho pracovního programu, které se tady týkají mého portfolia. Od loňského roku se toho změnilo hodně, když komise začala vytvářet svůj plán na rok 2010. Máme teď nové volební období parlamentu, novou komisi a poprvé máme vlastně komisaře výslovně se věnujícího humanitární pomoci a v reakci na krize. Ale kromě těchto institucionálních záležitostí došlo k událostem, jako je tragédie na Haiti, výbuch sopky, který který způsobil znečištění našich, našeho vzdušného prostoru povodně ve Francii, které si vyžádaly lidské oběti a, a to eh, znovu eh, poukázalo na, eh, naš, na schopnost našeho krizového týmu pomoci při katastrofách. Vzhledem k těmto institucionálním změnám a k katastrofám, které proběhly, si myslím, že je třeba dnes si s vámi pohovořit nejenom o prioritách na rok 2011, ale i na rok 2010. Já eh, bych hlavně eh, chtěla eh, posílit debatu o posílení naší evropské síly pro řešení krizí spolu s Kety Eštonová. Souč- s Kety Eštonovou. Existuje, tedy vynořuje se nová debata o tom, jak posílit naši kapacitu a reakce na katastrofy. Přírodní eh, katastrofy eh, očividně eh, nabírají na síle i intenzitě a v době napjatých rozpočtů si vyžadují, abychom šikovně zlepšovali naši koordinaci a spolupráci. A proto já si myslím, že naše hlavní kapacita v této oblasti by měla být ke konci roku 2010 pos, posílena. My chceme eh, zlepšit eh, efektivitu, eh, koherentnost a také publicitu našich, viditelnost naší pomoci při zvládání katastrof. Vzhledem k tomu, že chci, abychom dosáhli nějakého Eh, slušného výsledku, tak navrhuji následující přístup. Za prvé, je třeba se zaměřit jak na situace uvnitř EU, tak eh, mimo EU. Za druhé, zaměřme se na eh, schopnost EU reagovat v různých situacích. Nejenom při takových megakatastrofách, jako bylo Haiti které jsou naštěstí stále výjimkou a nikoli pravidlem. Za třetí. Všechny ty kroky od připravenosti přes... Eh, já se omlouvám, teď jsem to zapomněla. Omlouvám se. Já se omlouvám. Mně totiž není uh, úplně dobře a uh, jsem tak plná prášku, že uh, občas ho na něco zapomenu. Takže uh, tady jde o připravenost na katastrofy, které, uh, která by měla být v souladu s uh, našimi nástroji tak, abychom to mohli dělat efektivně. My dobře víme, že každé euro, které vynaložíme na eh, připravenost na katastrofy, eh, může eh, se nám čtyřikrát a šestkrát vrátit. Kromě příslušného sdělení předložíme návrhy, jak by bylo možné sladit tři ty hlavní bloky evropské pomoci. Humanitární pomoc, ochranu civilní a použití vojenských prostředků eh, v eh, civilních, při civilních katastrofách. Vzhledem k důležitosti tohoto tématu eh, chci, aby toto bylo co nejotevřenější prostřednictvím velkého konzultačního řízení. Bude to otevřené Evropskému parlamentu, národním státům, organizacím civilní obrany a ochrany a v armádě samozřejmě a široké veřejnosti. Mimochodem jednala jsem s ministry eh, obrany a bylo eh, zajímavé, že na jejich straně je velký zájem o eh, zapojení do tohoto a že mm, panoval i koncenzus ohledně humanitární pomoci. Na základě tohoto dialogu komise v roce 2011 předloží legislativní návrh o nástrojích civilní ochrany, které zohlední výsledky pilotních projektů, které běží a také výsledky návrhu Evropského parlamentu eh, z posledních let. To je tedy má první priorita. Druhý důležitý bod na mém programu v rok 2010 je iniciativa, která je blízká celá řadě z vás, celé řadě z vás v této místnosti. A sice eh, koncenzus ohledně humanitární pomoci. V roce 2010 proběhne střednědobé hodnocení a eh, realizace akčního plánu Zatím eh, nám to funguje velice dobře, je to v podstatě referenční záležitost. Dnes ráno ministři obrany dokonce eh, odkázali na ten konsenzus, co by východisko při eh, zvládání katastrof. Nicméně, i když jsme učinili velký pokrok, musíme to využít jako příležitost podívat se do budoucna na to, eh, co bychom měli dělat jinak, nebo čeho bychom měli dělat více, abychom eh, fungovali ještě efektivněji. A pravděpodobně to vyústí do nějakých návrhů na 2011 a tak dále. Eh, v rámci tohoto přehodnocení tak se také budeme moci zabývat v revizí humanitárního nařízení. Ono to funguje dobře, ale už to bylo přijato v roce 1996 a nikdy se to neupravovalo. A přesto svět z roku 1996 se nepodobá dnešnímu světu, natož světu eh, příštího roku. Takže já si myslím, že jsme eh, dosáhli bodu, kde bychom měli náležitě aktualizovat toto nařízení. Další důležitá iniciativa, eh, a já si myslím, že jsem tady viděla někoho, kdo se mi na to eh, ptal, když jsem tady byla na svém slyšení v únoru. Je eh, sdělení eh, k orgánu humanitární pomoci Evropské unie, který je založen na článku 214 příslušné smlouvy. A my jsme naplánovali k eh, sdělení k tomuto na letošní podzim a myslíme si, že to je pro lidi, jako jsou eh, mladí lidé eh, v různých profesích, kteří by se mohli zapojit do humanitární pomoci tak, aby mohli propůjčit tvář té humanitární podpoře, kterou nejčasto poskytujeme po celém světě. Hledáme dobrovolnické eh, projekty a eh, samozřejmě chtěli bychom eh, vést tedy, i tady s Evropským parlamentem výměnu názorů, takže budete rozhodně přizváni. Na základě tohoto sdělení bychom měli předložit legislativní návrh pro ten sbor dobrovolníků, pravděpodobně ještě v roce 2011, tak aby to ještě spadlo do toho Evropského roku dobrovolnictví. A já vím, že v eh, humanitárním společenství existují určité obavy, eh, že uděláme něco úplně zběsilého a že 18 leté budeme posílat do eh, války, aniž by měli ty nezbytné profesní dovednosti a moudrost a zralost která je na to třeba. A já vás chci ujistit, že budeme přísně uplatňovat dvě zásady. Za prvé, zajistíme, aby byly naplněny profesní standardy pro poskytování humanitární pomoci a za druhé zajistíme bezpečnost našich mladých lidí v tomto. Teď bych eh, eh, ještě eh, se dotkla některých dalších důležitých koncepčních iniciativ. Za prvé sdělení, které jsme vydali 31. března k humanitární pomoci proč o tom hovořím? Už je to vlastně pryč. Nejdůležitější přínos toho sdělení je v jeho eh, realizaci. Na human, po humanitární stránce eh, jsou tam dva kritické aspekty. Za prvé, podpora eh, nákupu potravinové pomoci v lokálně v dané zemi nebo regionu, tak abychom nekrmili lidi a neničili živobytí zemědělců kteří vytvářejí tu místní zemědělskou kapacitu. A za druhé, vzhledem k tomu, že Evropská unie je eh, lídr v této oblasti a nikdo se zatím nevydal stejnou cestou, myslíme si, že je třeba eh, přimět další dárce k, eh, k tomuto progresivnímu způsobu poskytování potravinové pomoci. Když se tady budeme zaměřovat takto na realizaci, tak budeme i jistě moci sdílet své zkušenosti, které jsme za ta léta nahromadili. Dále bych tedy eh, přešla k související věci. A sice to, jak je náročné, aby všichni dárci eh, vázali eh, pomoc na obnovu. Pokud poskytujeme potravinovou pomoc tím, že budeme nakupovat potraviny na místní úrovni, tak také vlastně pomáháme rozvoji. A to vždycky musíme mít na paměti, když se zapojíme z humanitární stránky do řešení nějaké situace. Lze naše humanitární operace nastavit tak, abychom podpořili rozvoj? A jak můžeme kolektivně spolupracovat s kolegy tak, aby abychom eh, spojovali obnovu s um, úlevou. Anglicky se tomu říká LRRR. A teď už se dostávám k poslední věci, o které bych si, si eh, s váma chtěla měnit názory. A sice dostupnost prostředků a efektivita naší potravinové pomoci. Pokud je o dostupnost prostředků, v, deseti, v devíti z posledních deseti let jsme museli eh, sáhnout na eh, rozvojovou pomoc, protože ty potřeby byly prostě vyšší než naše finanční eh, schopnosti. To musíme mít na paměti a vyvodit z toho závěry, až budeme hovořit o financování humanitárních operací. A nebo musíme usnadnit ty transfery prostředků, z našeho eh, rozpočtu na krizové situace. V současné době je to poměrně eh, těžkopádné a tímto způsobem eh, se rychle na místa, kde jsou dodatečné zdroje třeba nedostaneme. Zcela eh, jasně ale se trváme na tom, že naší povinností vůči vám a eh, daňovým poplatníkům je, aby každé euro vynakládané bylo vynaložené dobře a aby bylo zúčtované řádně. Ještě než skončím, eh, chci se zmínit o zapomenutých krizích. Váš výbor nás eh, soustavně vyzývá, abychom nezapomínali na zapomenuté krize a já bych vás eh, chtěl ujistit, že my tomu tak budeme činit. A alespoň 15% našeho rozpočtu odložíme, vyhradíme na ty takovéto krize. Nacházíme se na začátku možná obnovené eh, krize v Sahelu a vidím, že kolegové z Ekonu chtějí, nebo eh, kolegům z Ekonu bych chtěla eh, složit hold, pokud jde o jejich připravenost. Oni eh, připravili prostředky navíc k akčnímu plánu o 24 milionů, protože vědí, že hodně lidí tam bude mít hlad. Teď bych tady skončila a poděkovala bych vám za příležitost nastínit naše koncepční priority a velice se těším na vaše připomínky, návrhy a dotazy. Děkuji. Merci beaucoup, Madame la Commissaire. La... Děkuji, paní komisařko. Nyní mají slovo poslanci. Madame Keller. Paní Keller. Thank you. I Děkuji. Mám dvě otázky. Nejprve vám chci velice poděkovat za vaši prezentaci je velice zajímavé, že víme, co se chystám a určitě jsou dobré návrhy. Jsem velmi ráda, že se uvažuje o strategii, abychom se nezastavili u humanitární pomoci, ale jak ji dále rozvíjet, aby byla i nástrojem pro rozvoj. Dva dotazy. Říkala jste, že Eh, chcete zapojit do konzultací Evropský parlament, týká se to i jiné vaší práce. A jak toto zapojení bude přesně vypadat? Máme vždycky čekat, až nám něco navrhnete, nebo eh, máme sami předkládat své návrhy, zkrátka, jak eh, ta spolupráce bude konkrétně vypadat, aby Eh, pak eh, jsme si nakonec neřekli, ale my jsme to nenavrhli, nebo vy jste nám to neřekli. Čili jedná se také o spolupráci s rozvojovými zeměmi a s jejich neziskovkami. Druhá otázka. Jak máme jednat, když už se stane neštěstí, když se stane katastrofa? Jak vidíte vaši úlohu, úlohu vašeho kabinetu v těch oblastech, kde hovoříme nejenom o katastrofě jako takové, ale o jejich prevenci, soudržnosti politiky zaměřené na klimatické změny. Jakou výraznou úlohu pro sebe tady vidíte? Děkuji. Eh ben, nous allons répondre à cette takže zareagujeme na tuto otázku, prosím. Uh, thank you very much. We... Děkuji mnohokrát. Pro nás je nejdůležitější priorita v tomto roce řešení eh, krizí a chceme připravit diskusní dokument a také řadu seminářů, kde se to prodiskutuje. Uh, pak, eh, co se týče té inventurizace uprostřed eh, období budeme také organizovat seminář, abychom získali názory. Také jsme uvažovali o sdělení a o tom, že bychom používali také nová média. Například eh, během dvou hodin bude možnost klást otázky, neboli abychom mohli se angažovat i s těmi, kteří tady fyzicky není, nejsou přítomni. K tomu dobrovolnému sboru, jak už jsem říkala, k tomu budeme mít konferenci tady v Bruselu, ale budeme také organizovat takovou skupinu zástupců dobrovolnických organizací, abychom si mohli ujasnit, co má opravdu smysl z toho, co jim můžeme nabídnout. Pokud vy máte nějaké návrhy k těmto prioritám, a jestliže by se aktivně chtěli nám je předložit, budeme za to nepochybně velice vděční. Já věřím ale na strukturovanější přístup, to znamená konference, semináře, otevřená fóra, protože pak všichni jaksi mají knihu otevřenou na stejné straně a věci se lépe organizují. Ohledně eh, přípravy na řešení katastrof a konkrétní řešení krizí. V červnu 2009 jsme zavedli strategii, která se týká řešení krizí. A to je dobrý základ a měl by být zapracován i do dalšího našeho uvažování o přístupu k řešení krizí. Osobně já i moji kolegové jsme hluboce přesvědčeni, že řešení krizí jako takové je určité zkratkovité řešení. Musíme myslet spíše eh, na celou přípravu, prevenci a pak tedy i to řešení. To musí být všechno na sebe vázané. Uvedu jenom jeden konkrétní případ. Například eh, spolupracujeme se zeměmi, kde se často eh, stávají sucha. Musíme uvažovat o humanitární pomoci a zároveň, co lze dělat, aby se na místě tento problém řešil, aby místní společenství byla odolnější vůči suchu. Nebo například pravidelně přispíváme chudým zemím. Je to humanitární pomoc pro země například, kde často jsou uragány. A zase se budují systémy varování, nebo měly by se budovat takové systémy a tím pádem by pak byly třeba menší potřeby humanitární pomoci, protože by se více zajistilo prostřednictvím prevence, což by nejenom mělo větší dopad, ale také by to lépe znamenalo, lépe, lépe, lépe bychom vynakládali peníze poplatníků. Děkuji. Další otázky ze strany poslanců, prosím. Já bych měla jednu doplňkovou otázku. Hovořili jsme jste o organizaci Evropského roku dobrovolnictví a můžete nám sdělit něco k financování, k metodám a k financování eh, tohoto sboru? Jsou to pouze eh, tradiční dobrovolníci, kteří se zúčastňují? Jsme teprve na začátku cesty. Teprve jsme si zajistili příslušné kvalifikace, tak abychom byli schopni vést přípravný proces na dostatečně odborné úrovni. Už jsme provedli také nějaké přípravné konzultace s dobrovolnými organizacemi. Zjistili jsme, že existuje velký zájem jak ze strany členských států, které aktivně přicházely s takovýmito organizacemi, například v Francii jsem hovořila s ministrem, který má na starosti francouzský dobrovolnický sbor, a nebo jsou to organizace, které se do určité míry specializují. Známe například organizaci Lékaři bez hranic, Telekom, San Frontier a také v ženejní oblasti ženisty. A hovořili jsme s nimi a zatím jsme od nich slyšeli dvě hlavní věci. Za prvé, je velice důležité, aby byl naprosto jasný mandát a co přesně tím sledujeme. A za druhé, aby to také bylo podloženo finančními prostředky, protože jinak by z toho vzniklo něco, co by se sice oznamovalo s velkými fanfárami, ale za pár let bychom neměli moc čím se vykázat. Ale jak už jsem říkala, jsme úplně na začátku tohoto procesu a doufám, že na konci léta už vám budeme moci předložit něco daleko konkrétnějšího. Merci beaucoup. Děkuji, paní Keller. Thank you. It's not really about to už není tolik o prioritách, ale vzhledem k tomu, že jste tady, tak bych využila příležitosti a zeptala bych se vás na Haiti. Konkrétně jak velká částka peněz, které slíbily členské státy, doopravdy už dorazila někam na účty, tedy na účty někde na Haiti. to byla eh, mili, ta, ta, jaksi otázka za miliard 230 milionů. Ale řekla bych to asi takhle. Samozřejmě to nejjednodušší je závazek ze strany komise, že ty peníze tady jsou a také proudí. Co se týče členských států, v mnohých z nich teď probíhají diskuse, zase chtějí připojit k tomu svěřeneckému fondu více dárců, nebo zda chtějí dále pokračovat v aktivitách, které už provádějí. Tam už někde mají činnosti, které mohou využívat, tak asi si to vyžádá ještě nějaký čas a teprve pak budeme moci komplexně zodpovědět otázku, kde ty peníze jsou. Možná, že pak ještě budeme mít eh, po té konferenci nějakou diskusi a já bych mohla trošičku předběhnout a říci vám, že konference, která byla ohledně Haiti, byla, Haiti byla velice eh, zvláštní, neuvěřitelná, protože dokonce i nemoc bohaté země nabízely finanční prostředky pro Haiti. Na do jisté míry to sice přesáhlo naše očekávání, ale na druhé straně to také hodně vysoko zvedlo laťku. Tudíž teď eh, se na to budou všichni dívat velice pozorně, skutečně pod mikroskopem, zda ty peníze tam jsou, k čemu to používám. Clintonova nadace, Spojené národy výrazně eh, důrazně slíbili, že nikdo nezůstane bez pomoci. Takže a nikdo také se jen tak z toho nevyvleče. Takže ne, aby se někdo jenom snažil chlubit, aby vypadal, ale pak by ty peníze nedal. To by mu jen tak neprošlo. Merci beaucoup. Děkuji vám. Prosím ještě o další otázky. Pokud ne, tak můžeme přejít k bodu 7, a sice k Mezinárodní konferenci dárců s názvem Na cestě za novou budoucností pro Haiti, která se konala v New Yorku. Já bych chtěla také předložit své závěry vedoucí delegace a prosím také paní komisařku, aby se zúčastnila nejdříve, eh, tedy se právě ona vyjádří eh, jako zástupkyně Evropské unie a předloží nám také své vlastní závěry. Dále si vyslechneme také příspěvek pana Jean-Ivese Jasona, starosta starosty hlavního města Port-au-Prince. Dále bude hovořit paní Benedikte Ermela, která eh, zastupuje Concord a paní Mirtě Kulart, eh, ředitelce Světového potravinového programu pro Haiti. Eh, nejdříve krátce zpráva o činnosti mise na Haiti. Já jsem měla to potěšení vést tuto delegaci, ve které byl také pan Grenca. byla předmětem mnoha diskuzí na evropské úrovni. Dále také eh, výbor výbor požádal zástupce komise i rady, aby se zúčastnili eh, rovněž této eh, eh, mise. A to pod vedení paní Ashton dále také pana komisaře Pibalkse a paní Georgievy. Proto, aby bylo možné skutečně eh, navýšit eh, eh, co nejvíce delegaci, bylo zorganizováno další setkání 29. a 30. Setkali jsme se se zástupci hajské diaspory a také národních organizací a nevládních organizací. Konference byla eh, dále přece eh, dána také eh, Brazílií a dalšími. Bylo možné pro následujících 18 měsíců navýšit rozpočet tak, aby celý objem byl vyšší jak 3 miliardy. Finanční angažovanost Evropské unie která byla účastí, eh, zúčastněna celého programu 160 eh, miliony Eh, paní Ashton zdůraznila nezbytnost eh, dlouhodobé strategie po celých eh, deset let, tak aby celá země mohla být podporována. Bylo nezbytné však také měnit metody Tyto nové metody eh, se týkají především akčního plánu a národní rekonstrukce a rozvoje eh, Haiti eh, z pera vlády Haiti. Vláda eh, se eh, musí zabývat eh, také sociálním rozvojem. Tento akční plán také stvrdil to, že vláda očekává obrovskou pomoc jako rozpočtovou pomoc a také prostřednictvím fondů MDTF, který bude řízen také Mezinárodním měnovým fondem. Eh, haitská vláda eh, stanovovala eh, také priority pro využití fondů. Bylo nezbytné také vytvořit elektronickou platformu prostřednictvím internetu, tak aby bylo možné sledovat jednotlivé závazky poskytovatelů eh, prostředků. Eh, konzultace eh, byly opakovány během této konference mnohokrát. Organizovaly se jak bilaterální, tak trilaterální setkání a my jsme vždy vyjádřili naše obavy z vývoje humanitární situace na Haiti jsou zde určitá nebezpečí, eh, především v těch eh, naléhavě vytvářených eh, táborech. Úřady musí také zajistit správné podmínky pro transfery. Vzhledem k prioritám jsme zdůrazňovali to, že Eh, také eh, potravinová bezpečnost musí být eh, zajištěna. Přitom jsme vycházeli z velmi široké potřeby také konzultace s celou společností. Boj proti korupci musí rovněž patřit do priorit, tak aby haitské orgány mohly být zapojeny specifické metody kontrol se musí začlenit do eh, jednotlivých postupů. Přechodná komise pro rekonstrukci Haiti eh, se pak postupně změní v agenturu a musí eh, používat velmi jasná pravidla pro získávání personálu. Slabá schopnost haitských orgánů již z doby před zemětřesením je věcí, která musí být zahrnuta do jednotlivých programů a jednotlivá opatření musí vést k posílení těchto schopností. Přitom také specifické situace lokálních orgánů musí být zahrnuty do úvah. Delegace tak také zdůrazňovala to, že Jednotlivé fondy musí být využívány s plnou odpovědností, tak aby Haiti eh, mohlo využít rozpočtových prostředků. Vše samozřejmě eh, musí být také eh, řízeno a kontrolováno. Získali jsme mnohé informace o vytváření fondů Světového měnového fondu a přitom je nutné také zohlednit zohlednit specifika jednotlivých postupů. Při identifikaci a formulaci programů je nutné postupovat eh, otevřeně. Eh, velmi úzce je nutné eh, rekonstrukční program doprovázet a pravidelně je nutné informovat komisi o prvních výsledcích. Parlamentní delegace opět navštíví za několik měsíců Haiti, aby mohla konstatovat pokrok. Eh, dokument ve francouzštině je vám k dispozici v sále a bude také eh, co nejdříve přeložen do angličtiny. Děkuji vám. Nyní výměna názorů se všemi účastníky, s paní komisařkou eh, nejdříve a předávám jí slovo. Merci beaucoup, madame, madame Stifler. Děkuji vám, paní Stiflerová. Já, Já jsem uh začátkem říkala, že jsme opravdu byli pod tlakem a toho, jak ta konference byla dynamická. Takže takže teď se tomu nebude eh, říkat ne shot fontaine, ale ale dynamická voda. No, nicméně, já jsem chtěla říct, že evropská Unie se aktivně účastnila přípravy konference na Haiti. A paní Stiffer už eh, velice laskavě zde mě zastoupila vlastně v mé funkci, když jsme se eh, setkávali během té konference. Nicméně, abych vám ilustrovala, eh, s kým jsme se tam setkávali. Zaprvé měli jsme eh, dvě konference se, snad, se snadními organizacemi. Jednu eh, pořádal tady komisař Balks a potom jedna v New Yorku s bývalým eh, prezidentem Clintonem, kde nestátní organizace podali zprávu o příslušných konzultacích a opravdu eh, znovu poukazovali na eh, potřebu obnovit zemědělskou produktivitu na Haiti a na potravinovou situaci tam. My jsme se na těch jednáních snažili eh, se soustředit na dlouhodobé záležitosti, ne jenom na ty bezprostřední reakce na katastrofu a na obnovu toho, co zničilo zemětřesení. A šlo o to, že komise, členské státy a poslanci parlamentu upozorňovali na to, že tohle je eh, životní šance pro Haiti. Ne, aby se eh, obnovilo, ale aby se postavilo lépe. na té dárcovské konferenci bylo mimořádně uspokojivé pro mě jako pro Evropanku, když jsem uh, slyšela, že nebo jak Evropská unie uh, předkládá jedno číslo. To bylo mimořádné. Protože samozřejmě společně my uh, se jednoznačně vyjadřujeme k humanitárním otázkám. A já bych chtěl také eh, poděkovat členským státům, protože i jejich eh, vystoupení eh, podtrhla ten pocit solidarity a jednoty. Hovořili o tom, jak podporujeme hajskou vládu, priority jako je decentralizace, rozvoj na úrovni obcí. A také eh, převedení pomoci mimo eh, Porto Prance, tak aby celá země se na tom, mm, aby všude se zlepšila situace tam, v celé zemi. Eh, všichni potřebovali, že se bude jednat o velmi dlouhý proces. Jak pokud jde o tu humanitární podporu, tak pokud jde o ten dlouhodobý rozvoj. My jsme říkali, že přemýšlíme v dlouhodobém desetiletém horizontu, ale ono to bude teda déle, Podívejte se na přechod eh, ve východní Evropě. Eh, já jsem z Bulharska a u nás ještě pořád eh, prochází, tady probíhá ten přechod a my jsme byli mnohem lépe na něj vybaveni než nějaké Haiti po zemětřesení. Takže i je třeba se na to dívat opravdu dlouhodobě. Musíme pamatovat na nezbytnost tam zůstat dlouhodobě. To je signál z EU jednoznačný. A poslední signál, a já, jsem, já tady hovořím za to, co dělá komise, je ten, že komisař Píbalsk byl na Haiti eh, minulý týden, podepsal tam pět konkrétních dohod na 200 milionů euro. Jedna z nich je na obnovu eh, Eh, silnice z Port-au-Prince, která je takovou životní tepnou důležitou tam. A potom eh, je to eh, dohoda o obnově škol, která by měla pravděpodobně pomoci řadě dětí. Potom je to podpora občanské společnosti, a to nejenom abstraktně, ale na základě velmi dobře promyšlených specifických projektů. Potom na pomoc eh, decentralizačních procesů, tak abychom mohli eh, Haiti vytáhnout z krize. My nebudeme soustředit eh, pomoc na jedno místo do Port-au-Prince nebo někam jinam, ale tam, kde jsou lidé, protože kdybychom to udělali, tak by Port-au-Prince se nikdy nerozředilo, tam by se nikdy ta zácpa nezmenšila. Tam, kde jsou lidé, musí být i práce. A komisař Peebalks si to opravdu vzal k srdci a předkládá tam ty projekty, které by pomohly té decentralizaci a tak dále. V neposlední řadě cíl komisaře Peebalkse, pokud jde o obnovu státu. Je třeba eh, zajistit eh, obnovu institucí, eh, rychlejší vzdělávání a tak podobně a jménem kolegů z Ekonu a mm, z humanitární pomoci mohu říci, že i my zůstáváme v terénu, přizpůsobujeme se měnícím se potřebám, ale je docela zřejmé, že humanitární potřeby ještě nějakou dobu, ještě dlouhou dobu zůstanou. A ještě jednou děkuji za to, že jste se zúčastnili. Já vím, že eh, zákonodárci nebo poslanci tam jezdí jako pozorovatele, ale naši poslanci tam byli eh, velice nápomocnými členy týmu. Oni se také účastnili eh, té debaty o potravinové bezpečnosti, kde naše nestátní organizace byly hlavními iniciátory. Děkuji. Děkuji. Ano, děkuji vám. Nyní dávám slovo eh, panu starostovi z Port-au-Prince. Máte k dispozici 10 minut. Eh, merci, madame Děkuji, paní předsedkyně. Eh, není zde však možnost hovořit, protože mám před sebou kameru, takže prosím. Děkuji vám. Děkuji vám, paní předsedkyně, paní komisařko pro humanitární pomoc, paní zpravodajko, dámy a pánové, poslanci Evropského parlamentu. Zpočátku bych chtěl poděkovat za tuto možnost vyjádřit se v Evropském parlamentu eh, v této klíčové instituci eh, Evropské unie. Budu hovořit tedy o situaci eh, v Haiti a o obnově. Dnes bych chtěl prezentovat naše hlavní město, což je historickým sídlem pro obyvatele Haiti. Jsem starostou města, které bylo zničeno z 60% při eh, zemětřesení a jsem také nositelem eh, našeho poslání. Byl jsem pověřen, abych zde pohovořil o koncepci rekonstrukce, eh, což je věc, o které se velmi mnoho diskutuje. Bude však velmi obtížné během několika minut zde eh, vysvětlit eh, všechny aspekty rekonstrukce Haiti. Přesto však bych chtěl zdůraznit některé obecné záležitosti eh, pro rozvoj a rekonstrukci Port-au-Prince. Jen krát krátce bych se chtěl zmínit o podstatných věcech. Hospodářské výzvy je nezbytné si uvědomit všechny potíže haitské vlády při získávání prostředků jsou předkládány veliké eh, a význačné eh, údaje. Hovoří se o 9 miliardách eh, dolarů. Proto, aby bylo možné však Haiti zrekonstruovat, jsou nezbytné obravské investice z veřejného sektoru a také eh, pomocí nevládních organizací a také ze soukromých eh, zdrojů ať již investiční projekty jsou řízeny jakkoliv, je nezbytné jednotlivé aktivity zahrnout do celkového rámce. Určité zásady eh, jsou především zapojeny s legální eh, podporou. Eh, všechny eh, projekty, které byly předloženy do ledna, musí být eh, také odsouhlaseny haitskými orgány. To znamená, že všechny investiční projekty v rámci rekonstrukce musí pocházet a být podporovány z Haiti. Eh, není to věc jednoduchá. Pro nás eh, je eh, nutné přitom také podpořit decentralizaci a to za spolupráce lokálních správních orgánů je přitom nezbytné eh, postupovat eh, velmi jednoduše a posílit také místní orgány. Eh, přitom je nutné využít neočekávaných příležitostí ve smyslu posílení lokálních orgánů pak eh, také příslušné orgány mohou získat eh, veškerou schopnost eh, opět nabídnout svoje služby obyvatelům. Co se týče územních aspektů, zde víme, že 12 budov bylo vybudováno před rokem 56 a asi 62 jsou z let 97. Velká část obyvatelstva žila v Port-au-Prince a to v počtu 3 milionů. Asi 65 obyvatelstva žije nyní v nevhodných podmínkách, jak tedy v chatrčích kolem hlavního města, tak i na venkově Eh, situace do eh, ledna 2010 eh, byla taková, že zemětřesení ještě prohloubilo mnohé potíže, které již ve městě ohledně možností bydlení existovaly. Vláda se snažila eh, mnohé napravit a eh, také vycházet z kapacit, které existují, což jsou také kapacity jednotlivých podniků, ale také ze schopností jednotlivých asociací a eh, také městských rad. Boj za demokracii a participativní eh, demokracii za účasti obyvatel je silný. Zemětřesení však eh, eh, paralizovalo veškeré možnosti města. Stojíme před obrovskými výzvami a musíme eh, skutečně reagovat na velký počet eh, nouzových eh, situací. Jak se k tomu stavila městská rada? Městská rada Eh, stanovila své vlastní cíle proto, aby eh, mohla eh, řešit humanitární situaci tím, že se vytvoří struktura na základě pomoci nevládních organizací tak jsme se snažili především eh, odvážet eh, zbytky eh, domů a potom také zajistit vládní činnost tím, že jsme založili partnerské subjekty pro řízení také bezpečnostních aspektů. Eh, toto je činnost, která je ještě prováděna. Eh, dále také eh, nabízíme lékařskou pomoc, pomoc potravinovou. To je skutečně základní záležitost a vytvořili jsme také cel Eh, celý rámec dobrovolníků a dobrovolné činnosti. Zprávy však jsou eh, rovněž eh, takové, že se vychází z pouze nouzových situací a tím jsou však také je zabráněno mnohým činnostem činnostem. Naše administrace však zaktivizovala i vlastní obyvatelstvo. Vyzvali jsme k tomu, aby se zúčastnili eh, všichni ti, kteří by mohli Eh, využít eh, například budov, které existují dále. Jsme se snažili eh, využít schopností v ženijní oblasti. Dále jsme také se snažili vytvořit určité vzory dobré praxe, tak aby v o něch nebezpečných oblastech se v budoucnosti budovalo Eh, velmi eh, solidním způsobem. Obyvatelstvo je však samozřejmě eh, ohrožováno dopady situace. Jsou to pomoc nám byla nabídnuta z Kanady, z Miami, také z La Rochelle a z dalších Eh, oblastí. Eh, pomoc jsme dostali také ze strany eh, frankofonních měst. My se domníváme, že bychom však neměli se snažit příliš zjednodušit situaci a toto riziko vychází eh, také z eh, činnosti nevládních organizací. Mnohé mezinárodní organizace eh, v Port-au-Prince pracují odděleně v jednotlivých čtvrtích a přitom si neuvědomují, že jednotlivé aktivity jsou vždy propojeny a měly by brát na sebe zřetel. Rekonstrukce Port-au-Prince eh, není pouze eh, otázkou velikého stanov, staveniště. Je nutné však také využít této přitosti proto, abychom eh, naše lidi vzdělali v nezbytných aktivitách a je nutné také zapojit místní obyvatelstvo. Eh, Městská rada vychází ze strategické, eh, strategických eh, cílů do budoucnosti. My bychom chtěli postupovat rozumně, ale také intuitivně. Tato strategická představa vychází z představ našeho obyvatelstva. Eh, a vycházíme také z agendy eh, rozvoje do roku 2020. Eh, tak chceme zajistit udržitelný rozvoj. Naše agenda pro rozvoj do roku 2020 zní takto Jedná se o strategii v partnerství a v široké konzultaci, eh, tak aby obyvatelstvo eh, získalo podporu v udržitelném rozvoji. Eh, cíle musí být také stanoveny v určité hierarchii. Jednotlivé akční programy musí vycházet z stanoviska eh, eh, lokalit. A vše dohromady eh, je úkolem velmi dlouhodobým. V druhé fázi, a to od dubna 2010, se Městská rada musí pustit do velmi ambiciózních úkolů na základě akčního programu. Přitom své aktivity eh, musí orientovat dle strategií. Vždy je nutné vycházet z finančních možností eh, eh, a to s podporou také celého, celé skupiny expertů města již v lednu jsme eh, zahájili. Eh, podpora na mnoha úrovních eh, naznačuje, že je možné překonat krizi. Proto, abychom však překonali všechny potíže, navrhuje Městská rada Port-au-Prince Evropskému parlamentu, aby podpora byla především Eh, věnována eh, dlouhodobému rozvoji. Cíle Eh, jsou přímo spojeny s eh, nezbytností, eh, které jsme identifikovali. Je nutné mít plán rozvoje a je nutné také vysvětlit jednotlivé programy. Přitom také je nutné vše prezentovat a vysvětlovat na jednotlivých setkáních. Proto Pro možnost vybudovat a rekonstruovat, to znamená však také zohlednit to, co bylo zničeno a eh, proto je nutné eh, ukázat, eh, jak je nutné postupovat například na základě eh, občanského uvědomění, na základě naší schopnosti a vůle žít dohromady. Budoucí město musí být také obyvatelné tak je nezbytné eh, diskutovat eh, o haitském způsobu života a přitom musíme vycházet z informační eh, kampaně. Jak již bylo také vysvětleno, Eh, také v eh, dokumentu o tsunami eh, na indickém pobřeží. Rekonstrukce je ekologická a demokratická demokratický úkol. Musíme vždy vycházet z toho, co je nezbytné učinit v nouzové situaci a z toho, co je nezbytné udělat, eh, však také ve smyslu udržitelného vývoje pro nás a všechny. Děkuji, pane starosto. A nyní paní Benedikte Ermelen, eh, která má k dispozici pět minut. Euh, eh, já se zastupuji evropské nevládní organizace. Eh, při několika eh, zasedáních jsem se zúčastnila. 24. března jsem také byla na zasedání s americkými nevládními organizacemi a také na setkání dalších nevládních organizací v New Yorku. Šlo o setkání organizované kanceláři Billa Clinton na e, Evropskou unii. Zúčastnila jsem se všech e, těchto setkání a také jsem e, se vyjádřila na konferenci donátorů pro Haiti. Já jsem eh, se Samuelem Hitonsem také eh, prezentovala text, který byl společně vypracován mezi evropskými a americkými eh, nevládními organizacemi, které dnes pracují na Haiti. Je to text, který také naleznete u vchodu do sálu. Americké, kanadské, brazilské, čilské, francouzské, španělské organizace a také Concord se zde vyjádřili k jednotlivému eh, programu. Je to text společný a to proto, že nevládní organizace eh, se zúčastňují činnosti na Haiti eh, již před zemětřesením a také po zemětřesení. Eh, my představujeme tedy skutečně eh, velkou sílu a to proto, že pracujeme s obyvatelstvem přímo, to je náš hlavní přínos a eh, pracujeme také s partnery eh, z Haiti, tedy především se zástupci občanské organizace my eh, eh, žen a venkovanů. Dále spolupracujeme také s veřejnými orgány což znamená s centrálními orgány, ale také s lokálními eh, zástupci eh, v jednotlivých eh, místech. Chtěla bych také připomenout, že nevládní organizace zmobilizovaly 2,2 miliardy dolarů na evropské úrovni to bylo 650 milionů. To znamená, že máme také velikou odpovědnost a právě proto jsme pracovali na oné deklaraci 3, kde je celá řada zásad eh, zopakována. Eh, vy jste hovořil o nezbytnosti koordinovat činnost nevládních organizací a my si uvědomujeme to, že dnes při katastrofách tohoto eh, objemu je mnoho nevládních organizací, které tam intervenují a že je nutné učinit vše, aby nedošlo k mrhání prostředků. V této deklaraci se zavazujeme eh, k odpovědnosti a také k nezbytnosti předkládání eh, vyúčtování eh, donátorům a také poskytovatelům veřejných prostředků. Musíme předkládat naše zprávy také haitským orgánům a především obyvatelstvu, pro které pracujeme. Eh, naše aktivity musí být eh, koordinovány mezi tedy nevládními organizacemi a také poskytovateli a eh, haitskými orgány, jakož i s občanskými občanskou společností. Je nutné přitom podporovat veškerá práva a především práva těch nejcitlivějších osob, to znamená dětí, žen a handicapovaných osob. Určitou hlavní otázkou, která se zde klade, je otázka Eh, postupu na venkově a také otázka eh, pozemková. Eh, je nutné zajistit potravinovou soběstačnost na venkově a také osobám v Port-au-Prince je nutné nabídnout jak rekonstrukci Existují zóny, kde již se eh, nesmí stavět, ale i eh, tyto osoby zde žijící musí mít eh, svá základní práva. Další je zde zásada posílit eh, práva našich eh, partnerů, eh, tak, aby byli zaměstnáváni hajíťané a nikoliv jen osoby, které přicházejí zvenčí. Hajíťané musí být rovněž placeni. Je zde přitom nebezpečí, že nevládní organizace přicházejí eh, do terénu a nemají eh, dostatek eh, prostředků, nebo jich mají také hodně a tyto pak eh, zaměstnávají eh, osoby eh, pro sebe a přitom tyto osoby by mohly být mnohem nápomocnější také v lokálních orgánech. Takováto situace by neměla být podporována. Je nutné se snažit samozřejmě platit všechny zaměstnané, ale dle lokálních podmínek. Na New Yorkské konferenci konferenci jsme viděli eh, určitý eh, vývoj, eh, tedy od 25. září od konference OSN a potom eh, do března 2010 jsme tedy konstatovali, že jsme lépe chápáni, eh, že je lépe reagováno na to, co eh, můžeme a chceme učinit. Dále také získáváme větší důvěru ze strany jednotlivých institucí a doufáme také haitských institucí. Eh, získali jsme tedy příslušné místo v přechodném výboru pro rekonstrukci Haiti. Eh, je to kolegium asi 50 osob, kde se rozhoduje a my eh, nevládní organizace zde máme určité místo při předkládání rozvojových programů. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní dám slovo paní eh, Mirtě eh, Kaulart. I vy máte pět minut. Ladies and gentlemen, thank you. Dámy a pánové, velice děkuji. Samozřejmě, že Haiti je v současné době ve velice kritickém stádiu a chtěli bychom zejména zdůraznit význam toho, abychom zabránili vyloučení, abychom podpořili nejenom ty oběti, ale také eh, další obyvatelstvo. V Port-au-Prince a v dalších městských oblastech, které byly přímo a nepřímo zasaženy zemětřesními a dalšími přírodními pohromami, se musíme zaměřit také na eh, přemístění lidí, kteří museli opustit své domovy, protože jim eh, hrozily a hrozily mm, eh, povodně a sesuvy půdy. Pořád ještě lidé žijí podél eh, řek, a nebo dnes musí pořád ještě přežívat ve školách a v jiných budovách, které normálně slouží pro sociální služby a ekonomickou činnost. Takže prioritou je, aby se rychle odstranili sutiny, sutiny abychom pomohli těm, kdo museli opustit starosti domovy, abychom měli jasnou strategii útulku, abychom rychle reagovali na eh, potřeby příslušnými kapacitami. Je tady mnoho lidí, kteří s malou pomocí dokáží si znovu opravit své domy nebo si postavit nové, jiní to vůbec nezvládnou. Zároveň si musíme pozor, abychom poskytovali také eh, pomoc nejenom tam, kde lidé eh, žijí eh, v těch táborech, ale také ve slamech blízko těchto táborů. Někteří pak eh, by mohli mít jenom iluzi, že jim někdo pomoci, ale kdyby se to nestalo, pak bychom si říkali o nepokoje. Musíme také poskytovat pomoc nejenom v Port-au-Prince, ale i mimo toto město katastrofa v Porto Prance je tak obrovská, že veškerá energie se zdaleka nejvíce soustředuje na toto město. Je to docela normální a je také docela obtížné zjistit, kde všude žijí mimo Porto Prance lidé, kteří museli opustit domovy, protože nežijí v táborech, ale většinou žijí někde u příbuzných. Proto je také velice důležité posilovat místní kapacity v těch dalších místech, které přijali tyto lidi, tak abychom zjistili, o jaké a o kolik lidí se jedná, aby se jim mohlo pomoci, abychom mohli pomoci také té hostitelské komunitě. Jsou tady také velice zranitelné společenství, třeba zatím nebyly zasaženy země zemětřeseními ani eh, sesily půdy, ale přece jenom eh, hodně utrpěli a musíme zabránit diskriminaci, protože najednou by se mohlo ukázat, že někomu pomáháme, ten, kdo byl přímo zasažen a na ostatní zapomeneme. Eh, také eh, se nacházíme teď ve velice zvláštní politické situaci a proto v žádném případě nesmíme eh, dělat něco, co by vedlo k sociálnímu vyloučení. Co se týče přístupu k potravinám. Chtěla bych vás upozornit na podmínky, které panují v přístavu. Je to hlavní místo, kudy přijíždí pomoc. Je to země, která hodně závisí stejně na dovozech. Přístav a také značná část skladů byla velice poškozena. Mezi lednem a březnem eh, dovozy potravin klesly hodně pod průměr a proto je třeba zajistit potravinovou pomoc, aby se také stabilizovaly ceny, přičemž přístav Porto Prance je teď tím nejdražším přístavem na světě. Iž až třeba se komerční dovozy postaven, jak je rýže a obilí, dostanou na úroveň před zemětřesením, pořád budou přetrvávat slabosti infrastruktury, což zase vede k nákladům, ale tomu se nedá vyhnout.

situaci by mohly zhoršit špatné povětrnostní podmínky v dešť, období dešťů a hurikánů, což by ohrozilo dodávky do celé zemi. Kdyby komerční eh, přísuny se eh, přerušily, ty kanály, kterými potraviny postupují, bylo by to velice špatné. Musíme spolupracovat s vládou, s úřady a zároveň se snažíme také udržovat eh, nějaké nouzové Eh, sklady potravin, tak aby bylo možné je využít v případě, že by komerční dodávky byly přerušeny. Co se týče místní produkce, Ministerstvo zemědělství Haiti předpokládá, že Eh, úroda, která se bude sklízet v červenci v roce 2010, bude nižší, než byla eh, úroda v roce 2009, protože osivo nebylo dostatečně a nebylo včas. A samozřejmě se navíc přesouvalo obyvatelstvo, lidé se museli podělit o všechno, co měli, takže ta, to zrno se spíše snědlo, než aby se eh, zasadilo, zasalo. Proto také spolu s ministerstvem zemědělství nyní uvažujeme o misi, která by vyhodnotila situaci, co se týče plodin, abychom zjistili, jak zajistit místně produkované potraviny. Bude to trvat celá léta, než bude možné zajistit eh, opravu eh, přístavu Port-au-Prince a než místní zemědělská produkce dosáhne úrovně, která byla před 20 lety protože hodně z zemědělství eh, se promrhalo a přišlo na zmar za poslední 20 let. Je třeba zajistit eh, tedy přístup k komoditám, aby byla dostatečná strava. Musíme podporovat lidský kapitál na Haiti, abychom se vyvarovali chaosu. Ta situace je velice choulostivá. Při investování do infrastruktury by Evropská unie mohla sehrávat velice důležitou úlohu, mohla by zajišťovat přístup potravin, podporovat trhy, dělat eh, analýzy, zajišťovat místní dodávky, bezpečnost potravy, ekologickou ochranu a vůbec napomáhat investování do lidského kapitálu. Musíme opravdu si na to dávat dobrý pozor, protože při investování do infrastruktury musíme investovat od lidí. Trvá to dlouho, než pod, eh, obyvatelstvo pocítí eh, přínosy investic do infrastruktury, ale lidé potřebují něco rychle, něco, čeho lze dosáhnout, budeme-li investovat do sociálního kapitálu. Děkuji. Merci Děkuji všem a nyní eh, dávám slovo poslancům, kteří mohou položit otázky. Nejdříve pan Mitchell. Merci, merci madame, chef euh, de, Děkuji, paní eh, předsedkyně. Rád bych poděkoval vám i dalším řečníkům za to, eh, že s námi dnes trávíte čas a zejména bych zde rád uvítal pana starostu Porto Prance. Já myslím, že nikdo z nás si nedokáže představit to utrpení, které tam eh, panuje. A také děkuji paní místopředsedkyni za to, že vedla tu delegaci. Chtěla jsem se zeptat na několik věcí. Já jsem se na to už ptal paní komisařky v parlamentu mm, minulý týden. Velice stručně. A sice eh, manuál Světové banky pro obnovu. Já jsem hovořil s hajským ambasadorem, když jsme eh, s tímto manuálem, manuálem přišli před měsícem nebo před dvěma. A eh, jenom jsem se chtěl ujistit, že že Evropská unie tohle bude používat a že ehm, jestli bude spolupracovat s eh, haitskou vládou a nestátními organizacemi tamními na tom, aby opravdu eh, používali ten manuál. Dál mi ušel kus diskuse tady na začátku, protože jsem nepřistál včas, ale pokud vím, tak je nějaký problém, nevím, jestli je v Port-au-Prince nebo někde jinde, ale na Haiti obecně, kde celé obce se odstěhovali a sestěhovali se dohromady. A lidé se nechtějí eh, izolovat. A chtěl jsem se zeptat, jestli eh, se budou muset zpátky dostat do eh, svých nemovitostí. A potom se ještě zeptám pana starosty. Jedna z otázek, o které občas hovoříme, je otázka vlastnictví nemovitostí. V Evropské unii jsme použili například satelity po uh, tsunami v Tajsku a na jiných místech. Jsme, a tím jsme pomohli lidem při nalézání těch nemovitostí. Například, že eh, tam byly některé oblasti eh, odložené, nevyužívané zemědělské půdy, a ty se takto identifikovaly. A já jsem se chtěl zeptat, jak to vypadá s vlastnictvím nemovitostí v, na Haiti. Pokud já vím, tak lidé žili ve velké chudobě a to často za eh, situace, kdy jim nic nepatřilo. Nemohli bychom mohli eh, eh, využít této situace a mm, zajistit větší vlastnictví nemovitostí ze strany lidí? Protože lidé potom snáze zakoření a mohou to používat jako kapitál. Já to často opakuji. V naší zemi v 19. století díky tomu eh, se Irsko eh, rozdělilo, protože eh, lidé dostali kus země, kde, který by byli moci, který mohli začít využívat a také zastavovat získat z něj kapitál a mm, ve zbytku Irska v Irské republice se to nestalo. Myslíte si, že jako eh, starosta Porto Prant, že něco takového by bylo dobré i u vás, pokud to už není? A potom eh, tady je otázka eh, přístupu celého ostrova. Jakou roli hraje Dominikánská republika, jak moc byla poškozena? A je nějaké nebezpečí, že lidé, kteří utrpěli velkou újmu na Haiti, by se mohli pokusit uniknout do Dominikánské republiky. A potom samozřejmě, jak udržet pozornost eh, k této otázce, tak aby to tady nespadlo z pořadu jednání. Stejně jako jsou jiné důležité otázky, kterým je třeba věřit, eh, tedy věnovat pozornost, tak aby ta pomoc pro Haiti byla opravdu trvalá. Děkuji, paní předsedkyně, omlouvám se za to, že mi to trvalo tak dlouho. Y a-t-il d'autres questions, d'autres interventions? Prosím o další otázky či poznámky poslanců. Pan Martinez. Gracias, gracias, presidenta. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já samozřejmě s velkým napětím jsem naslouchal tomu, co jste říkala vy, paní komisařka, a co také říkali experti a starosta Port-au-Prince. Jehož stanovisko bylo skutečně velmi bohaté a pomůže nám postupovat korektněji. Problém, před kterým stojíme, je následující. Všechno, co jsme si tady vymysleli eh, pro eh, znovu vybudování Haiti, jsme si představovali tak, jako kdyby se jednalo o rekonstrukci nějaké země, která byla postižena, ale mnohé závisí také na struktuře dané země. Takže problém v případě Haiti je v tom, že situace v zemi jak já jsem ji znal, je daná tím, že tato země měla slabé struktury. Já jsem se snažil to vyjádřit eh, diplomaticky. Při dřívějším zasedání našeho výboru jsme již eh, kdysi řekli, že dvě velká zemětřesení jsme zažili v takové zemi eh, jako Haiti a potom v zemi eh, jako je Chile. A rozdíl eh, v těchto dvou situacích je, že na jedné straně před sebou máme stát, který má konzolidovanou solidní infrastrukturu, ale na druhé zemi, straně máme před sebou zemi, která státní struktury, respektive společenské struktury eh, nejsou plně integrovány. Takže to je ten problém, o který se jedná. A to je také to, co čtu jaksi mezi řádky toho, co říkal pan starosta. To znamená, že eh, tuto práci eh, v rekonstrukci bychom měli využít k tomu, aby se vytvořilo něco, co vlastně dříve neexistovalo, tedy eh, silný haitský stát. Ale to mohou udělat hajďané pouze sami. To není úkolem OSN, Spojených států, Evropské unie nebo donátorů. To není naším úkolem. Nemůžeme si tento úkol jak si převzít. A nemůžeme na místě Haitianů vybudovat moderní stát Haiti. To je, myslím, největší potíž, eh, se kterou jsme konfrontováni. A my všichni, také mý partneři, které znám dlouhou dobu, musí tedy trvat na tom, aby ta tato země byla vybudována, aby byl vybudován stát v rámci této rekonstrukce. A přineslo by to sebou také následující záležitosti. Za prvé, aby dárci a celá koncepce eh, dárců, která se mně sice nelíbí, ale eh, přesto eh, bychom tuto koncepci využít k tomu, aby se postupovalo inteligentně a demokraticky. Je nutné tedy postupovat tak, aby skutečně hlavní role byla na úrovni Haitianů. To je věc, kterou všichni říkáme, ale přesto se musíme podívat na to, jak to probíhá v realitě. Tedy to, co pan starosta uvedl aby toto bylo také podpořeno, aby se to stalo jaksi standardem. My se do té integrace tohoto typu nesmíme míchat. My eh, musíme pouze podporovat úsilí hajťanů eh, na vybudování moderního státu a na vybudování infrastruktury této země, na vybudování zemědělství a na zajištění tedy základních potřeb. Takže to je mé stanovisko k tomuto problému a k těmto potížím. Jde o vybudování občanské společnosti, která je skutečně velmi slabá. Někteří předřečníci se zmínili také o tom, že Haiti prožívali i z jiného hlediska, a sice, že tam schází eh, jednotlivé orgány, že tam vlastně není občanská společnost a tudíž nejsou zde partneři například pro eh, americké, kanadské a jiné nevládní organizace, které tam pracují a ty vlastně vytvářejí jakousi řídící eh, skupinu, která vzhledem k chudým eh, obyvatelům eh, má také eh, takové příjmy, které jsou stokrát vyšší než příjmy haitských úředníků. A to prostě není možné. Společnost se musí zorganizovat a za to my neseme odpovědnost a musíme haiťanům také pomoci toto udělat. Ještě konkrétní otázka, která mě velmi zajímá. A sice obracím se na pana starostu a ptám se, jak je řešen problém hygieny a jak se posuzuje to, že je zde více kubánských lékařů než lékařů z Evropy a ostatních zemí světa. Jak jsou eh, přijímáni eh, eh, kubánští lékaři. Je to jistě dramatická situace, která musí být řešena, ale co by nám pan starosta k tomu mohl říci, prosím? Já dám slovo paní Krety. Děkuji, já doufám, že můžu hovořit rumunsky. A chtěla bych tedy poděkovat paní komisařce za její přítomnost a také za setkání eh, minulý týden na plenárce. Děkuji panu starostovi Porto Prince a děkuji také paní Holár, chtěla bych eh, pohovořit eh, o vazbě mezi těmi emocemi na začátku a eh, mezi dlouhodobým rozvojem mezi zajištěním eh, eh, také eh, života pro obyvatele, zajištěním vzdělání a základních podmínek. Nemůžeme hovořit o nové budoucnosti na Haiti bez zohlednění dalších aspektů. Jak můžete najít tato spojení mezi humanitární pomocí je dlouhodobou situací, protože po těch emocionálních reakcích je samozřejmě čas na dlouhodobou eh, přestavbu infrastruktury, systému vzdělávání, eh, sociálních podmínek pro lidi a samozřejmě, že nesmíme zapomínat na děti, protože je tam spousta dětí, které jsou dnes nuceně odděleny od rodičů nebo jsou osirot, eh, nebo se staly sirotky a Všichni jsme slyšeli také o podivných adopcích, které vlastně znamenají zneužívání dětí, obchodování s dětmi a podobně. Prosím o další otázky. Pokud ne, tak dám slovo panu starostovi. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěl pohovořit o tom, co jsem vlastně prezentoval. Eh, já bych chtěl diskutovat o jednotlivých příspěvcích nevládních organizací na Haiti. Bylo řečeno, že některé nevládní organizace, které přijeli do Port-au-Prince, přijeli a nežádali však o povolení činnosti na úrovni města. Právě proto také nemáme žádný přehled o jejich činnosti. Právě proto také však dochází k určité duplicitě eh, těch zásahů. Já se však domnívám, že především eh, kritická byla činnost v oblasti eh, nemovitostí ale nemohu hovořit o Haiti celkově, nýbrž eh, pouze o Port-au-Prince. A jak jsem již řekl, Port-au-Prince je město, kde eh, mnozí žijí jako ve skvatu. To znamená, že eh, na 80 těch, kteří žijí v jednotlivých budovách, na to nemají žádný certifikát a nemáme ani katastrální úřad, který by fungoval. Eh, žádný zákon eh, neumožňuje eh, vyhlásit veřejné, veřejný užitek. Je to pouze vláda, která toto může udělat. A já jsem tedy žádal o to, aby takové to, takovéto právo bylo dáno Eh, právě katastrálnímu úřadu, který by musel být eh, vybudován. Jak eh, již bylo také zdůrazněno v textu OSN, v této souvislosti bylo učiněno několik kroků, ale to není dostačující. Pokud tento problém existuje, tak není možné také eh, veřejně investovat ani zvenčí, ani eh, zevnitř. A to je bod, to je věc, eh, ve které by bylo nutné intervenovat a aby tedy intervenoval i Evropský parlament. Dále jsme také hovořili o Haiti jako zemi, která musí být rekonstruována, ale já se domnívám, že Haiti není možné rekonstruovat. Je to záležitost, kterou je nutné prostě jenom pochopit. Já jsem se snažil eh, zjistit Eh, jaká je například situace eh, v oblasti komunikací eh, silnic. Zde pracuje jedna společnost, kterou samozřejmě můžeme kritizovat, ale snaží se řešit své problémy. Je to však zase spojeno s otázkou nemovitostí a vlastnictví pozemků. Přitom je nutné vycházet z určitých návrhů eh, územního plánování. Já jsem eh, v rámci svého dokumentu zdůraznil nezbytnost okamžitě vycházeli z veškeré podpory pro udržitelný eh, rozvoj ve smyslu podpory eh, plánování. Nemůžeme vycházet eh, z existujících plánů ani tedy plánů například civilní ochrany. Někteří zde hovořili o zemětřesení, a srovnával Chile a Haiti. Eh, my bychom však museli také hovořit eh, o tom, jak je uspůsobená společnost eh, Chile, v Chile, jak vyjadřuje svou vůli žít pospolu a jak jsou obyvatelé informováni o přírodních katastrofách. Je nezbytné, vytvořit eh, celou skupinu expertů, která by podpořila eh, městskou radu v její eh, snaze zjistit, jaká je situace v oblasti nemovitostí. Další záležitost vás možná bude šokovat. Prezentovaný dokument na ňurské eh, konferenci jsem viděl eh, až eh, v internetu. Já jsem neměl možnost se k tomu vyjádřit, což je velmi závažné. Když jste hovořili o rekonstrukci jako haitské záležitosti, tak k tomu chci říci, že naše města jsou k tomu eh, připravená. My v Port-au-Prince chceme mít eh, možnost eh, předložit návrh, který se týká našeho města. A to tak, aby toto město se zúčastnilo celkové rekonstrukce celé země Závěrem a musím říci, že jsem pouze dal dohromady eh, ty body, které jste uváděli a proto bych závěrem eh, chtěl říci, že skutečně eh, město, slovo dárce se mi také nelíbí. Já bych raději hovořil o partnerech spíš než o dárcích. K tomu hygienickému problému. Dva do roku 2007 jsme neměli eh, zvolené starosty, eh, měli jsme pouze centrální vládu. A dnes centrální vláda rovněž zasahuje do činnosti města. Vláda tedy eh, nyní zajišťuje na 80 městských úkolů. My tedy eh, nemáme zprávu eh, hygienických eh, úkolů a kubánští lékaři, kteří přijeli, jsou velmi užiteční, pracují vynikajícím způsobem a domnívám se, že je nejdříve nutné posílit Eh, Haitany jako takové. Osoba, která přišla o eh, ženu, eh, o děti, o celou rodinu, není dostatečně silná, aby budovala nový stát. Je nutné ji psychologicky podpořit, aby vůbec překonala veškeré utrpení. Je samozřejmě nezbytné nejdříve přemýšlet o o této situaci. Eh, omlouvám se, nejsem zvyklý na činnost eh, parlamentu, ale i já jsem velmi dotčen touto katastrofou. I eh, já však velmi rád uvítám všechny, kteří přijedou z Evropského parlamentu, abych jim vysvětlil náš přístup. nebude možné eh, vybudovat eh, Port-au-Prince bez eh, další podpory. Je nutné vše však připravit a naplánovat pospolu. Děkuji, pane starosto, a buďte si jist, že si velmi vážíme vašeho příspěvku. Ještě jednou vám děkuji. A nyní slovo má paní Georgieva. Děkuji. vám. Děkuji mnohokrát. Uh, Tohle byla velice zajímavá diskuse pro nás, pro všechny. Myslím si, že nás to velice povzbudilo, posílilo um, naše přesvědčení. Také se tady hovořilo o nových problémech, které se tady odvějí. Například eh, jsem tady slyšela, že pan starosta nebyl konzultován eh, eh, při diskusi o, <laughs> o rekonstrukčním plánu ale doufám, že to bude později, protože jinak by to, až se bude ten plán skutečně provádět, aby to byl trvale udržitelný rozvoj. Chtěla bych se zaměřit na věci, které přímo či nepřímo byly adresovány komisi. Nejprve ten eh, mono, manuál, jak postupovat při rekonstrukci Světové banky. Já jsem si ho nechala poslat od bývalého kolegy ze Světové banky. Je to opravdu dobrý manuál a je to dobrá platforma pro všechny, kdo pracují na Haiti a můžeme doufat, že eh, to bude mít eh, dlouhodobější význam pro rekonstrukční úsilí. Co se týče z otázky toho, jak se komunity zbližují. Asi o tom eh, pan starosta ví více. Ale já jsem na Haiti viděla, že opravdu v mnoha případech lidé přišli, do, eh, celá řada lidí o domy a tak se i společně zase přesunuli do táboru a toto eh, sociální pojivo té místní komunity je drží. A pak se z dola vynožují jakcísi vedoucí takovéto skupinky malého tábora. A některé ty tábory, které byly postaveny na půdě, kde je nebezpečí záplav, se opravdu musí přestěhovat. A to mluvíme o 900 až 30, 30 tisících lidech, kteří mohou být bezprostředně ohroženi. Vláda Haiti někdy nabízí pozemky, které jsou hodně vzdálené. Pro některé lidi je to zase další drama. Někde se jaksi usadili a vzali si do těch eh, stanů něco, co je osobního, nějaké osobní věci, udělali si z toho domov. A to platí i tam, kde jsou vyzýváni lidé k tomu, aby se vrátili zpět do svých domů, protože už jsou pokládány za bezpečné. A myslím si, že opravdový problém je, že z lidského hlediska je to samozřejmě pochopitelné, ale na druhé straně pro ty, kteří žijí na ohrožené půdě, by to mohlo být eh, situací, která by ohrozila jejich životy kolegové, kteří se zabývají humanitárními otázkami blíže, se stále s tímto setkávají. Je důležité respektovat tento duch společenství eh, ve všech akcích, které se podnikají. Eh, Pak ten přístup eh, k celému ostrovu já eh, samozřejmě těžko o tom mohu hovořit, když je tady pan starosta, ale měla jsem možnost je také do Dominikánské republiky a sejít se tam s představiteli války, vlády i nevládních organizací. Zajímavé je, že po celých desetiletích složitých vztahů mezi těmito dvěma sousedy je toto neštěstí eh, svedlo dohromady. Například eh, služba pro civilní ochranu z Dominikánské republiky přišla na pomoc jako první. Poskytli také značnou pomoc z hlediska zásob, které se rychle přesunuly z Dominikánské republiky na Haiti. A jak vlastně může v tomto sehrávat svoji úlohu i komise. Eh, komise a šířeji za to Evropská unie může sehrávat trojí úlohu. Za prvé nesmíme zapomínat na Dominikánskou republiku, když poskytujeme pomoc, zejména aby při nahrazování e, zásob, protože pokud e, e, nastanou uragány a podle některých předpovědí by mohly být dokonce silnější než obvykle a mohly by zasáhnout i Haiti, i Dominikánskou republikou, kde by se pak vyčerpaly západy, zásoby v Dominikánské republice, pak bychom mohli riskovat ztrátu tohoto křehkého bratrství, které se tady vytvořilo mezi těmito dvěma sousedy. Za druhé musíme budovat také kooperativní programy, protože z obou stran přicházejí výborné nápady, jak tyto země mohou spolupracovat i v oblasti občanské civilní ochrany. Haiti si teď daleko víc více eh, přeje než dříve připravovat se na příští pohromy a budovat kapacity a spolupracovat také s přirozenými partnery, to znamená s bezprostředním sousedem. To by Evropská unie měla podpořit. A za třetí, pohraniční oblast blízko eh, hranici Dominikánské republiky eh, lidé často přijíždějí na druhou stranu a žijí u Eh, příbuzných nebo u prostě hodných eh, lidí, kteří je k sobě zvou, ale mohou samozřejmě vzniknout problémy s migrací na druhé straně hranice a čím více uděláme pro podporu pracovních příležitostí v této oblasti, tím menší je nebezpečí migrace přes hranice a tím menší tady bude tlak na tyto vztahy, aby se znovu eh, z těch dobrých nestaly zpět horšími. Pak je důležitá otázka, jak se vyrovnáváme se skutečností, že opravdu v Haiti jsou omezené institucionální kapacity. Myslím si, že už to řekl pan starosta a i ostatní řekli, jak důležitá je decentralizace v dvou ohledech. A možná, že tady už pan starosta nebude tomu tak nakloněn, ale myslím si, decentralizace znamená přesouvat eh, aktivity i jinam. Vytvářet tedy centra pro činnost činnost mimo Port-au-Prince. Nesnad, že bychom chtěli eliminovat význam Port-au-Prince, ale aby se Port-au-Prince snáze žilo než dnes. Decentralizace z hlediska delegování pravomocí. Na mě udělalo velký dojem, když jsem viděla že i za této pohromy někde věci fungovaly. A to právě tam, kde byly kompetentní a angažované místní orgány, kde i tábory byly řízeny kompetentními a profesionálními lidmi a byli schopni zajišťovat eh, eh, kvalitní služby. Vidím, že je plno lidí eh, na Haiti, kteří se dokázali vyrovnat s touto zkouškou. Viděla jsem například místa, kde byli jmenováni učitelé, což vlastně nebyli učitelé, ale vedoucí komunit říkali, naše děti už měsíce nechodí do školy, takhle nemůžeme nechat takže ty budeš učitel. A zkrátka osoba eh, dá děti dohromady a začne je učit. Takže pokud budeme eh, pracovat na tomto sociálním předivu, eh, delegováním a prostřednictvím mikroprojektů, aby se aktivoval tento komunitární duch, tím lépe. A naposledy ohledně toho, na co jste se ptali, co my děláme. Já samozřejmě hovořím za komisi. Komise poskytla 580 milionů dolar, euro. A to je vlastně eh, přechod od toho humanitární pomoci 200 20 a 260 milionů potom už rozvojová pomoc. My to tak nerozdělujeme, my to dáváme dohromady, protože chceme, aby pomoc vedla k rozvoji a rozvoj naopak usnadňoval pomoc. A Tady se také hovořilo o jedné věci, která je moc důležitá, jak to vnímají lidé. Vzdělávání, práce, pracovní příležitosti. To jsou tři věci naprosto zásadní co do významu, pokud chcete dát lidem na Haiti skutečnou naději. Ať už budeme dělat jakékoliv projekty v infrastruktuře, v zemědělství, vždycky musí mít jako svůj hlavní cíl lidi. Dovolte mi, abych tímto skončila. Někdo už něj se ptal, zda se trváme u tohoto tématu. Zcela určitě po sezóně urigánu zase pojedu na Haiti, protože tam se pravděpodobně zhorší humanitární situace, takže pojedeme tam zjistit, co můžeme dělat více a lépe. A komisař Pivels tam právě byl. Víme, jak jsou tam lidé, jak jsou lidé štědří, ale úkol je samozřejmě obrovský. A zcela určitě bude třeba pracovat, protože lidé na to od nás čekají. Děkuji. Merci beaucoup, madame. Děkuji vám, paní komisařko. Jsou zde, prosím, ještě další žádosti o slovo, otázky. Pokud ne, tak přejdeme k bodu 8. A je to otázka účinnosti pomoci. Budeme hovořit s panem Kalderízim, autorem knihy Potíže s Afrikou. Proč nepomáhá zahraniční pomoc? Je to kniha, která vyšla před několika lety. Pan Kalderízi tenkrát byl expertem na tuto oblast a pracoval eh, ve světovém eh, měnovém fondu fondu eh, hovořil o tom, že eh, za to nemo, nemůže globalizace eh, nebo kolonialism mechanismus, který eh, způsobil eh, tuto současnou situaci v Africe nebo v jiných eh, státech. Spíš jde o to, že zde jsou diktátorské vlády, které žádají další rozvoj. Chtěli bychom tedy s vámi diskutovat o tomto tématu. Pane Kalderizi, máte slovo a to na 15 minut. Thank you very much for... Děkuji vám. Děkuji vám za pozvání. Jsem velice poctěn, že mohu předstoupit před váš výbor. Začátkem bych řekl, že když budu hovořit o pomoci, tak nemyslím humanitární pomoc a pomoc při katastrofách. Nevím, proč by chudí a e, nemocní e, na tomto světě měli trpět kvůli povaze svých států. Když hovořím o pomoci, tak myslím tu běžnou pomoc, která eh, jde obecně do rozvojových zemí, z bohatých zemí, do rozpočtu. Má kritika zahraniční pomoci je založena na principech sociální spravedlnosti, nejenom efektivní, eh, ekonomické efektivity. A to, jak se k tomu osobně eh, stavím, eh, se od toho odráží. V Kanadě volím socialisty a zelené. Když eh, s ním o lepší Africe, tak si myslím, že eh, to nejdůležitější eh, setkání, které jsem měl za 30 let práce na tomto kontinentu, nebylo s nějakým představitelem státu nebo nějakým člověkem, který pracuje pro humanitární organizaci, ale nebo se zastává o lidské, se zasazuje o lidská práva, ale bylo to s jednou zdravotní sestrou, když eh, jsem eh, se pokoušel zjistit, jestli stovky milionů dolarů, eh, které se dostávají do té země, jsou efektivní. Bylo to tehdy hodně demoralizující, protože jsem všude akorát viděl prázdné kliniky bez základu, bez dezinfekce, obvazů a dokonce i bez matrací. lidé museli eh, kolikrát eh, spát jenom na těch pružinách. Eh, potom tam byla žena, která přišla, která mm, utrpěla při po natržení při porodu a tam porodní sestra ji musela zašít měděným drátem, protože nic jiného neměla. Já jsem se jednoho dne tedy vrátil do eh, kanceláře v zcela uh, eh, zdeprivovaný. A potom jsem se setkal jindy s eh, jednou úžasnou mladou sestrou, která byla ráda, že nás navštívila a měla, tam měla všechno k dispozici. Měla dokonce i ta správná okna v své ordinaci, eh, která by jinak snědli termiti. Jako jediné, co eh, neměla, byla voda, to jí poskytovala nějaká italská charita. A eh, jak to? Ona požádala, aby ženy z okolí přispívaly každý měsíc nějakou malou částku na fungování kliniky, protože ona věděla, že nedostane od státu jen tak peníze. Takže šlo o její vynalézavost a o její povahu. Díky tomu jsme se dobrali k nějaké eh, změně. Možná, že to bylo eh, jenom proto, eh, že tam byla prvních šest měsíců, jsem si říkal, ale ne. Ona už v čele té kliniky stála 11 let. Lidé na podnikatelských školách hovoří o takovýchto lidech jako o sociálních podnikatelích. Já si myslím, že to byla světice. Stovky tisíc lidí po, po celém světě v rozvojovém světě by právě měly být těmi příjemci eh, pomoci, tak jako eh, ona. Jedním z eh, problémů pomoci je, že už na ní tolik nezáleží. Mnohem důležitější je vládní politika, soukromé investice a lidská práva včetně právo, práva na majetek, bezpečnosti a vynutitelnosti smluvních vztahů a zdravého soudního systému. V posledních desetiletích eh, řada lidí eh, v rozvojovém světě eh, chudých, to znamená těch, kteří žijí pod méně než 2 dolary za den, se zkrátila o 9 milionů lidí. Já si myslím, že zemědělství by pořád mělo být mm, základním cílem státní politiky v Africe a zemědělci pořád trpí velkými, velkou zaujatosti vůči zemědělství v zahraničí. Když, ho, eh, když to budeme potírat, tak myslím, že opravdu pomůžeme Africe. Pomůže, pomoc může pomoci. Ovšem eh, ještě efektivnější eh, bude místní politika, která opravdu může odstranit ty překážky na cestě k stovkám milionů dolarů pro místní zemědělce, ke kterým oni se nedostají, ne, nedostanou, protože místní státy to prostě místní vlády to neřeší, ty problémy. Ty problémy lze řešit odlišně. Zkušenosti ukazují, eh, ukazují že pomoc je efektivní jenom tam, eh, kde eh, vláda opravdu chce podporovat růst a lepší rozdělení příjmů prostřednictvím své politiky a investic. Pomoc nelze používat jako úplatek nebo i jako uh, donucující obušek, eh, místo toho, aby eh, vlády řešily skutečné problémy rozvoje. Státy obyčejně se domnívají, že je velice obtížné eh, pomoc distribuovat, když je zatížená příliš podmínkami. A dokonce i eh, pracovníci z oblasti zahraniční pomoci si nejsou jistí s tím, že jsou schopní se dostat opravdu ke skutečně chudým lidem. A lidé na, na západě věří v sociální spravedlnost, nicméně eh, pomoc považují za eh, sebezájem. To je jedna skupina. A potom jsou reformátoři v Africe, kteří se domnívají, že pomoc, díky pomoci jejich eh, autokrati eh, přežívají a jsou vyvinováni ze zodpovědnosti za tu eh, situaci, která panuje. Já si pamatuji na jeden sudánský pár, který žil v severozápadním koutu severozápadních teritorií v Kanadě. Byli to v uprchlíci z občanské války z jejich zemi, kteří jednoho dne našli eh, na svém zápraží eh, useknutou hlavu eh, marabu, pardon, tamního losa. A oni to vnímali jako nepřátelský akt. Ale potom i místní policisté řekli, ne, ne, ne, tady místní mm, měli dobrý lov a tohle vám přinesli darem. A, a Sudánci se najednou uvědomili, eh, jaké hodnoty panují v té naší eh, zemi. Takže někdy taková eh, useknutá hlava Karibu nevypadá jako dárek, ale on to ve skutečnosti dár je a hm, nějak podobně bychom měli přistupovat i k humanitární pomoci. Měli bychom eh, konsolidovat stávající programy pomoci a eh, ne eh, je rozšiřovat. A konsolidaci myslím něco radikálního. Proč má existovat 12 nebo 13 agentur v Evropské unii, které spravují pomoc? Místo dvou nebo tří. Myslím si, že mnohem větší část celkové pomoci by měla být zaměřena na to, aby se pomohlo několika zemím najednou včetně zemědělského výzkumu, eh, výzkumu eh, léků proti eh, tuberkulóze a malárii a tak podobně. A pomoci univerzitám. Ta přímá pomoc, která by zbyla potom, by se zaměř, měla zaměřovat na země jako Ghana a Mozambik, které dlouhodobě ukazují, že si chtějí zpravovat své vlastní zdroje a, a tedy pomoc také efektivně. Možná, že 10 z 48 48 subsaharských zemí eh, by eh, splňovalo takové kritérium. Ostatní, myslím, eh, by měly mít daleko těžší kritéria, včetně mezinárodně sledovaných voleb a potom ty peníze, které dáváme na boj s HIV, AIDS a na další věci, opravdu se dostaly ke svému cíli a dárci potom můžou očekávat, že jejich eh, dary se budou lépe využívat eh, lépe, mm, efektivněji. A potom je tady eh, soubor zásad, které by pomohly. Pomoc by měla být otevřeně politická, na rozdíl od minulosti. Evropská unie není, to není politická podmíněnost nic cizího. Ostatní chodí kolem horké kaše, ale Evropská unie vždycky jasně podmiňovala demokracii a rozvoj. Samozřejmě by to neměl být nástroj politiky. Nechápu, proč Dánsko a Kanada eh, říkají, že Afrika je jejich prioritou číslo jedna, ale většinu svých zdrojů dávají do Afghánistánu. Mím tím, že pokud naším cílem je bojovat s chudobou, tak to, jak stát zachází s svými občany, novináři, eh, podnikateli a malými zemědělci, by mělo být středobodem, eh, podle kterého se bude určovat eh, pomoc, která ta země dostane, kterou ta země dostane. A potom pomoc je třeba lépe vykládat tak, aby lidé v Africe, nejenom vlády tamní, chápali, oč jde. Já si myslím, že by například bylo mnohem lepší přijmout v úvozovkách nebo adoptovat eh, nějaké eh, důležité dopravní tepny eh, v Africe a průběžně je udržovat a ne jenom jednou za 20 let. Myslím si, že by bylo pochopitelné pro daňové poplatníky na západě a pro reformátory v rozvojových zemích, kdyby pomoc mohla vést k zásadnímu navýšení platů ve veřejném sektoru sestrám a učitelům, kteří jinak utečou do Evropy a Severní Ameriky. Potom eh, je třeba eh, zaměřit se na místní zdroje. A potom eh, bychom se měli zaměřovat na to, co se dělá v, Afri- pardon, v Mexiku a v Brazílii. Taková podpora příjmu, díky, kterým, díky které děti zůstanou ve škole. Všechny tyhle přístupy, přístupy mají určitou chybu. Ale to jsou takové obecné eh, chyby. Jak naplnit eh, naše cíle, aniž bychom eh, byli příliš paternalističtí, aniž bychom byli příliš intervencionističtí. To ale vždycky bude v takových programech. Potom je tady třetí zásada. A sice, že státy nemají právo na pomoc. Dává smysl investovat akorát do budoucnosti a doplňovat to, co stát už dělá. Vlády v Africe musí být také náročnější na své dárce. Pokud eh, mají eh, státy být eh, považovány za dobré investory a nejenom za zasloužilé příjemce, tak si musí toto opravdu zasloužit, musí zjednodušit procesy a postupy a musí mít větší vliv na využití daných zdrojů. Africké vlády by také měly odmítat velký počet studií a zahraničních odborníků, které jsou, kteří jsou vnímáni jako důležité tí pro nás, ale ne pro ně. Vlády často, e, nebo kdyby vlády odmítly takovéto věci, tak by se to zasloužilo velkou úctu nejenom od dárců, ale i od Afričanů. Bohužel některé mm, chudé eh, země opouštějí nebo naštěstí některé eh, chudé země už se necítí obětmi, ale eh, jsou racionálnější. Například Paul Kigami, který by pravděpodobně mohl dostat hodně soucitu z celého světa 15 let po genocidě, řekl minulý rok, že nikdo tady nič, eh, nic eh, nevlastní, ne, ne, nemá právo na eh, pravdu. A když Britové postavili na konci 19. století železnici k Viktorinskému jezeru za pět let, tak si uvědomíme, že Kenya ji neprodloužila ani o palec od své nezávislosti. Ale zase na druhou stranu Kenia se podařilo zdvojnásobit výnosy, eh, daňové výnosy o polovinu a eh, to proto, že jeden podnikatel nastoupil do čela daňové zprávy eh, a odstranil podvody mezi výběrčími daní. A teď už tam náklady na ten výběr daní jsou jenom nějakých 5%, na rozdíl od 40% v, v sousední Tanzánii a Ugandě. Ale všechno začíná z té individuální iniciativy, jako eh, od té sestry, kterou jsem zmínil na začátku. Děkuji. Děkuji vám a nyní následuje výměna názorů s poslanci našeho výboru. Kdo se prosím hlásí? Pan Mitchell. Um, Pane předsed, paní předsedkyně, Chtěl bych poděkovat řečníkovi, protože jsem se s velkým zájmem přečetl i jeho knihu a také mě to do jisté míry, ale mystifikuje. Myslím si, že když začneme lidem říkat, že pomoc nefunguje, pak eh, budou mít dobrý důvod, aby nedosahli toho 0,7 příspěvku a zřejmě by toho země nemuseli dosáhnout tam, kde právě takové investice jsou velice potřebné. Proto mě to celé připadá poněkud zvláštní, těžko to dokážu pochopit. Například World Vision se na to dívá úplně jinak. Ti říkají, ne, pomoc funguje. Já znám eh, některé ty příklady, které se uvádějí a vím, že pan Eh, Calderis je velice zkušený, ale když se podíváte například na to spoustu neziskových organizací, které pracují v rozvojovém země, od nás například eh, lidé odjíždějí, pomáhají budovat domy, někdy jsou pak problémy, když zase odejdou. A není to zase takový rozdíl oproti tomu, co je v naší vlastní zemi, kde jsme třeba v 70. zemi eh, zprivatizovali obecní domy a pak to lidem chvíli trvalo, než jim došlo, že jim to patří a že nikdo jiný se o to starat nebude. Nezacházíme příliš daleko, když říkáme, že pomoc nefunguje. Já nedovedu dost dobře pochopit, co by to nahradila. A neznamenalo by to pak, že bychom museli se vzdát toho cíle 0,7% a pokud ne, tak co s tím máme dělat? Každopádně děkuji za ty názory, s nimiž jste sem přišel. Je dobré, že e, jeden druhému stavíme určité výzvy. Já bych vám také řekl, že byste neměl volit socialisty a zelené. Ale určitě potřebujeme takovouto výměnu názorů. A co můžete k této konkrétní věci říct? Merci, madame Děkuji, paní Luviň. Eh, tak so mycket och eh, tack herr Calderisi för... Pane Calderisi, velice vám děkuji za mimořádně zajímavou prezentaci. Já jsem bohužel vaši knihu nečetla, ale za to jsem četla nedávno pár jiných knih. Myslím Mojos, Dead Aid, a e, jednu knihu Gary Matajeze, která se jmenuje Výzva pro Afriku. E, tato autorka před několika lety dostala Nobelovu cenu míru a pochází z Keny. Přečetla jsem si tyto dvě knihy, poslechla jsem si vaši přednášku a uvědomila jsem si, že je tady velký otazník nad tím, Jaký vlastně účinek má rozvojová pomoc v subsaharské Africe? Mdej Mataj pochází z Keni. A v podstatě opakuje to, co říkáte i tady, že totiž ta pomoc má mnoho takových eh, účinků, které v žádném případě nejsou pro rozvojové země dobré. Ona například eh, klade důraz na jednu věc že pomoc vede k tomu, že afričtí politikové eh, nemají dostatečnou odpovědnost, nemusí se tolik zodpovídat vlastním voličům, protože ti naopak eh, mají zodpovědnost před dárci ze západu a to zase má závažné Ehm, důsledky, co se týče i zodpovědnosti za budování vlastní demokracie. Samozřejmě, když politikové nemají pocit, že mají odpovědnost před vlastními daňovými poplatníky. Pak je tady také určitý stimul eh, snažit se eh, ne, vlastně nepotřebovat další daňové příjmy od vlastních obyvatel, protože to zkrátka si můžete dovolit. A zase to vede k té zodpovědnosti, respektive k jejímu nedostatku. Zdávám, zdá se, že se dostáváme do situace, kde školy a uh, Eh, zdravotnictví, krizové řízení, to pak všechno musí zařizovat někdo mimo zemi a nikoliv někdo zevnitř této země. Proto si myslím, že to je opravdu validní diskuse. Já jsem četla tedy tu knihu Mojos Dead Aid a samozřejmě, že ta kniha byla velice kontroverzní. Samozřejmě, že eh, v některých případech se jedná o tabuizované otázky. Když někdo říká, to, obvykle se to neříká, že pomoc není vždycky pozitivní. Co si tím myslíte my? vy o jejich závěrech, eh, jak eh, povzbuzovat obchod například, eh, díváte se na to stejně jako ona? A také bych vás poprosila, abyste trošičku rozvedl to, co jste řekl v souvislosti s novými zásadami, které bychom měli uplatňovat na pomoc. Jak je můžeme formulovat? Tak, aby opravdu eh, se trefily. A také eh, například se hodně diskutuje v mé zemi, ve Švédsku, že pomoc v mnoha případech může eh, vést k nárůstu korupce. A poprosila bych vás, abyste se i k tomu vyjádřil. Pan Keller, paní Keller. Thank you. Um, I also have read your book. Děkuji. Já jsem si přečetla vaši knihu a když se ptáte v titulu, proč nefu, ne, nefunguje e, zahraniční pomoc a na druhou stranu vysvětlujete tedy, pr, e, pro, jak by mohla e, fungovat, tak si myslím, že je tam rozdíl mezi tím vaším titulem a vlastně obsahem té knížky. Vy říkáte, že zahraniční investice by mohly fungovat lépe. A já si nejsem úplně jistá, jestli v těch nejméně rozvinutých zemích mají šanci přitáhnout nějaké zahraniční investice. Také říkáte, že pomoc eh, může eh, vést k tomu, že místní vlády nebudou odpovědné. S tím já souhlasím, když se ta pomoc pošle špatně. Ale eh, co pohání státy k odpovědnosti? Požadavek veřejnosti, občanská společnost, která chce informace. Ovšem, jak vybudovat eh, tu nezbytnou občanskou společnost v ehm, těch nejméně rozvinutých zemích? Musíte ji podporovat. Také je třeba eh, je třeba eh, nějak kontrolovat tu podporu, jak zajistíte, ehm, pardon, je třeba mít nějaký účetní dvůr, nějaký kontrolní, kontrolní systém a jak ty lidi zaplatit, jak ty lidi vyškolit, kteří tam budou v tom. A je to na věc na naše historická odpovědnost. My jsme o tamtud eh, odnesli hodnoty, takže teď se snažíme eh, tam mm, je určitým způsobem vrátit do těch rozvojových eh, zemí. Já si myslím, že podporovat občanskou společnost a kontrolní úřady je důležité tak, aby existovala mm, debata o tom, co se dělá se státními penězi. Já si myslím, že to nebude fungovat s tím, co navrhujete. Například to, aby eh, dárci tam eh, posílali eh, své kontrolory, aby Evropani jezdili do Tanzánie a kontrolovali, co tanzánská vláda s těmi penězi dělá. Já si nemyslím, že to je to samé, co tam místní odpovědnost vyžadovaná občanskou společností. A rozvojová pomoc není něco, co by museli ospravedlňovat země svým parlamentům, ale, nebo státy, ale jde o to, aby eh, ty přijímající země to vysvětlovali svým občanům a zodpovídali se z, ze eh, zužitkování té pomoci. Ty země eh, mají politický zájem také si uvědomím, pokud jde o dárce, eh, tak ty mají často zájem na určitém eh, režimu a nechtějí do něj zasahovat. A potom eh, my jsme hovorili, hovořili o tom, že řada zemí s ním příjmem závisí na rozvojové pomoci. Potom je tady daňová otázka, ale proč? Proč je tady nějaká daňová otázka? V posledních desetiletích jsme my, eh, sever, udělali eh, to, že jsme řekli, že je třeba liberalizovat, eh, snížit daňový dohled a zátěž. Takže ne, že by bylo něco špatného na straně rozvojových zemí, ale něco se sakra špatného je s naší rozvojovou pomocí, abych tak řekla. Čili já si myslím, že to je tak trošku problém. A ještě jsem chtěla říct něco, ale už to nevidím. Ale každopádně souhlasím s tím, že když říkáte, že musíme zlepšit rozvojovou pomoc, musí být jasná a předvídatelná, pokud je o částky, takže já bych rozhodně nešel na žádné moratorium. V současné době totiž je příliš málo peněz. Peníze, které se slibují, ale neplatí. Jako je těch 0,7%. Je třeba zachovat nějaký koherentní přístup, také musíme eh, vnímat pozitivní případy. Podívejte se na Afriku. Afriku považujete obecně eh, za eh, místo, kde se ztrácí pomoc, ale vy zmiňujete pozitivní příklady, jako je Ghana například, a také Zambie, odkud pochází paní Mojo. To je také docela pozitivní příklad. Samozřejmě nevíme, do jaké míry tomu napomohla pomoc, ale tam to také není tak katastrofální a samozřejmě eh, zvýšit objem vynakládaných prostředků. A samozřejmě, eh, protože to je samozřejmě, protože jinak se nenaplní rozvojové cíle tisíciletí. No a my... Nyní má slovo pan Martinez. Děkuji vám, paní předsedkyně, já budu velmi stručný. Nejdříve souhlasíme s tím, co říká paní Keller já se na to dívám ještě poněkud přísněji a souhlasím také s kolegou Mitchellem. Název vaší knihy ve mně vyvolal určité obavy. Dobře, titul zní dobře. Ten název je připraven tak, aby provokoval, ale to mě tolik je nezajímá, na to jsem již příliš starý. A také ten název není úplně jasný, vždyť problémem není Afrika, ale rozvojová pomoc. Pomoc zvenčí a nevím, jestli to je foreign aid, jestli je to rozvojová pomoc, nebo je to eh, pomoc eh, v hospodářství, nebo co to je foreign aid? Je-li to rozvojová pomoc, pak eh, musím říci pane, panu Kalderizimu, že budu potřebovat tak půl stránky textu, abych pochopil ten problém. Možná eh, celý problém Afriky se dá takto krátce popsat, ale problém je v tom, že té pomoci je velmi málo. A to, co se jednou rukou dává, to se druhou rukou zase dává. To je to, co se zvenčí dává Africe jednou rukou a druhou rukou se to zase odebírá. A pak eh, vlastně nic nezbyde, takže už nemusíme nic eh, interpretovat. Ale bez eh, pomoci zvenčí by však situace byla ještě mnohem horší. Co se týče potírání AIDS, co se týče boje proti analfabetismu, tam by situace bez pomoci zvenčí byla ještě horší je to pomoc ze strany evropských zemí, ale ta pomoc je poskytována také Kubou. Takže 20 tisíc lékařů Kuby žije a pracuje eh, v Africe. Vždyť oni každý den eh, léčí pacienty a z těchto zemí jsou lékaři, kteří jedou do Afriky, měli stipendia na své vzdělání, ale to není ta pomoc zvenčí. Ta rozvojová pomoc je prostě nedostatečná, když se podíváme na obrovské problémy Afriky, na problémy Afriky ve světě, který je řízen ze severu. Čili problém Afriky to jsou také subvence zemědělství v severních eh, evropských zemích. To je název knihy. To by nás mělo vést k tomu, abychom eh, zjistili, proč africké zemědělství se vyvíjí tak špatně, ale ještě mnohé další důvody je možné nalézt pro to, kdo to zavinil. Domnívám se, že ten, kdo má největší vinu na tom, jaká je Afrika, je právě rozvojová paměť. Ta tvrzení pana Mitchella, no, ta mohou pouze přispět k tomu, aby lidé, kteří chtějí pomoci, ztratili svou víru. Vždyť eh, orgány eh, rozvojové pomoci se musí více snažit a tyto knihy jsou pouze určitým důvodem pro rychlé stažení pomoci. Takže mně se to zdá negativní, je to málo věrohodné ale možná jsme měli také příliš málo času eh, na vyslechnutí autora. Vždyť existují i takové knihy, které předpokládají, že existují problém, ale které nedochází k tomu závěru, že by bylo nutné se vrátit eh, ke světu impérií, eh, ke světu kontroly dárců. Já mám takový pocit, že jsem prostě tento čas jenom promrhal. Paní Gela Dolenc, pět až deset minut. Um, yes, thank you. Um... Děkuji. Já pracuji v DAGA rozvoj v oddělení, které má na starosti efektivitu. Proto jsem si se zájmem vyslechla váš příspěvek, i když ani já jsem vaši knihu nečetla. A když vidím název vaší knihy a poslouchám, co říkáte, pak to zní daleko pozitivněji a více v souladu s tím, o co se snažíme i my na úrovni komise i ve spolupráci s členskými státy. Například, když hovoříte o významu místní politiky, politiky místních orgánů. Určitě efektivita pomoci záleží na tom, zda ji lidé přijímají jako vlastní. A hodně klademe důraz na budování místních kapacit a povzbuzujeme používání systémů daných zemí. A vy říkáte například, že musíme pracovat s tím, co dnes existuje a co by se dalo dělat jinak. A zase to je přesně cíl našeho programu zaměřeného na větší efektivitu pomoci. Vy hovoříte o tom, že pomoc by měla být více provázaná se sociální spravedlností. O to my se snažíme eh, prostřednictvím procesu dělby tvá práce, abychom vnášeli více spravedlnosti v různé sektory. Je celá řada dárců, kteří jsou přítomní v zemí, v řízení, vzdělávání, ale třeba daleko méně v takových sektorech, které jsou velice důležité, jako je zemědělství, a to jste také správně zmínil. Nebo aby také byla větší spravedlnost a větší vyrovnanost mezi jednotlivými zeměmi a jak si pomáhat těm osiřelým zeměm je třeba upevňovat to, co se vytvoří nebo co existuje. Ano, i o to my se snažíme prostřednictvím větší harmonizace pomoci. Snažíme se říkat, eh, dárci nemohou dělat eh, všichni všechno, čili je lépe se domluvit, kdo může co nejlépe dělat ve spolupráci s danými zeměmi. Určitá specializace. A když zase říkáte, že bychom měli být otevřenější, mě, mít otevřenější politiku pomoci. To je pochopitelně eh, velký problém, který se vynořuje i ve všech diskusích i s členskými státy. Ale my také říkáme, že by bylo dobré sem integrovat i tuto politickou dimenzi. Když se například podíváte na ten takzvaný toolkit, soubor nástrojů, které Evropská unie má pro dělbu práce, my právě povzbuzujeme darce, aby si také dělali komparativní analýzu eh, své výhody. Čili i tohle to tam už je nějak zapracované, i když to třeba není tak vidět. Proto i mě by zajímalo, co si myslíte a jak vy vnímáte tu práci, kterou my se snažíme dělat, protože, jak víte, komise právě přišla s jarním balíčkem. Je to hlavní eh, sdělení a obsahuje to i pracovní dokument o efektivitě a také eh, dokument daně a v rozvoji tak mě by zajímalo, jak eh, vám se líbí tato práce. Myslím si, že vy jste tu knihu napsal v roce 2006, možná i teď už se věci trošičku změnily, možná i vy to vidíte, i když samozřejmě ještě zbývá hodně udělat. Děkuji. Alors, je vais la parole. Já dám znovu slovo panu Calderizimu a poprosím, aby dodržel svůj časový limit. Máte prosím pět minut. Um, well, first, um, I, I wrote my book. It was one thing I wrote my book for. Tak já jsem tu knihu uh, napsal proto, abych uh, bojoval uh, s tou představou, že bychom eh, se měli zasazovat o ta eh, velká čísla a o té velké objemy. Já si myslím, že těch 0,7% je jedna eh, z takových těch vějíček mezinárodní politiky, protože Evropská unie je největším poskytovatelem, myslím, vůbec rozvojové pomoci a je třeba zdůraznit, že nepřítelem kvality je objem i v rozvojové pomoci. Je celá řada důvodů, proč ta pomoc se míjí účinkem. A jsem si jistý, že kdyby se ta pomoc nastavila správně, tak by se mohla dostávat mnohem lépe na místo. Ve své knize jsem pro pomoc eh, lidí, eh, lidem. Nestačí to vždycky, ale eh, tam ta motivace a výsledky jsou vždycky jasné. Zatímco motivace oficiální pomoci je často velmi obskurní. Tak jste hovořili o názvu mé knihy. No, ona se nemenuje Proč pomoc nefunguje v Africe, nebo nemůže fungovat v Africe, ale proč nefunguje. Já si myslím, že uh, ta pomoc funguje uh, jinde velmi dobře. Já jsem pracoval 8 let v Indonésii tam to je eh, takový eh, úspěch, eh, příběh úspěchu, jak, toho, jak vláda správně používá zahraniční pomoc k tomu, aby vyzdehla své lidi z chudoby. A také tam v té knize píšu o Botswaně, Mauriciu a samozřejmě Ganě, Mozambiku, Tanzánii, které měli svým způsobem čas od času eh, obtíže v posledních 15 letech, ale také občas přijali eh, správná ekonomická rozhodnutí o eh, zlepšení využívání ekonomických zdrojů. Já si myslím, že samozřejmě nelze říci, že žádná pomoc není lepší než hodně pomoci, ale myslím si, že střední objem je velice ta, ta správná cesta. Já mám problém s knihou paní Mojo, že je příliš zjednodušující. Tam se eh, volí mezi eh, soukromými investicemi a zahraniční pomocí, ale eh, takhle ta otázka nikdy nestála. Tam jde spíš o veřejné podmínky pro zahraniční investice. Zahraniční investice nikdy neměly vytvářet růst. Zahraniční pomoc měla jít do oblastí, kde kapacita a síla státu nestačila. A pomoc lze docela jistě zaměřit lépe, než jak je zaměřena v současné době. Myslím si, že eh, obchod je v současné době mnohem důležitější. Dostat lidi z chudoby. To je hlavní cíl. Také jsem začátkem, eh, na začátku hovořil o zemědělství docela úmyslně, protože v Africe eh, je eh, základním zdrojem bohatství a přesto se považuje za archaické. Eh, státy nechtějí, aby si eh, lidé vydělávali zemědělstvím, ale zapomínají, že v Austrálii, Kanada, Nový Zéland, Spojené státy, Dánsko a tak dále si vysloužili velké ostroje v oblasti zemědělství. Nicméně pomoc nepomůže v zemi, jako je Čad, kde zemědělci nechtějí hnojit kasavu, svoji hlavní eh, eh, hlavní eh, plodinu, protože když jim vyroste příliš blízko u silnice a příliš vysoko, tak jim to armáda skonfiskuje. A to je problém, když státní moc páchá trestnou činnost. A tohle jsou věci, které jsou velice důležité při pomoci. Já souhlasím eh, s tím, že nemůžeme eh, financovat eh, doplněk příjmu rodinám v Africe zastávajících podmínek, zastávajícího stavu jejich systému státní zprávy. Ale stojí za to se zaměřit na metody, které jsme používali v minulosti, jako je třeba například dohled ze Světové banky. Tam se jednou za šest měsíců stráví dva, tři dny kontrolou nějakého projektu a to je prostě taková prapodivná infekce, ale inspekce, ale já si myslím, že takové inspekce by se měly dělat eh, neustále, měly by dělat Afričané. Dobře placení. A bylo by to velice selektivní. A také souhlasím s tím, a také vlastně soucítím s africkými ministerství financí. Já jsem začal svoji kar- kariéru na tom kanadském. Myslím si, že africké eh, země, kterým se daří dlouhodobě dobře, k těm bychom měli být mnohem štědřejší. U Mozambiku, Mali nebo Ghany, těm bychom eh, měli pravidelně dávat peníze, aby si to mohli zapsat do rozpočtu na 3-4 roky. Měli bychom to svázat eh, s výsledky, například s počtem očkovaných dětí nebo eh, eh, dívek eh, na středních školách a tak dále. A pokud to nepůjde, tak po třech, čtyřech letech si můžete popovídat se státem, jak to zlepšit. Prostě jde o to, aby tam nejezdili tisíce misí, které budou zjišťovat, jak je třeba pomoct. Ale v ostatních zemích by bylo třeba udělat především volby, eh, které by byly pod mezinárodním dozorem a tak podobně. Myslím si, že tady už musím skončit, protože už hovořím déle než pět minut. Děkuji vám. A nyní eh, přejdeme k bodu číslo 9 což je otázka prezentace eh, akčního plánu Evropské unie FLACT. Jedná se o pravidla lesnických práv a také eh, obchodní vazby, které s tím souvisí. Jde tedy eh, také o dopad změny eh, reform Eh, jsme potěšeni, že je mezi námi pan Riera, ředitel eh, ředitelství B eh, v DG Rozvoj Evropské komise a bude hovořit o posledním vývoji v partnerských vztazích s různými zeměmi. Máte slovo na 15 minut, pane Riera. <clears throat> Um, Já mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Za příležitost eh, vám představit, kam jsme se dostali eh, s akčním plánem FLECT. A eh, za příležitost vyhodnotit tento nový proces. Dnes máme podporu eh, celou dobu od Evropského parlamentu a myslím si, že tuto podporu budeme potřebovat i nadále a uvítáme ji. Proč už dnes eh, představit akční plán Flektu? Já si myslím, že vzhledem k tomu, že už byly uzavřeny tři eh, dohody, jedna ratifikována v případě Ghany. V případě Honga už se to ratifikuje a u eh, Kamerunu se to bude eh, parafovat příští měsíc. A vyjednává se také o celé řadě dalších programů. Vyjednáváme s Liberií, se Středoafrickou republikou. Brzo zahájíme vyjednávání s Demokratickou republikou Kongo a Gabunem. A samozřejmě také vedeme eh, rozhovory s Indonésií a Malajzí. A také máme velké, velký zájem z Latinské Ameriky. Latinská Amerika samozřejmě obchoduje s EU eh, velmi málo nebo mnohem méně s dřevem a se dřevařskými výrobky, ale mm, i tak ji stále více zajímá ten proces. A, a byla provedena celá řada misí do Latinské Ameriky, které to potvrdili. Na začátku bych eh, připomněl, že VPA je velice jednoduchá myšlenka. Země vyrábějící dřevo ten svůj vývoz odesílají do EU eh, e s ujištěním, který, eh, které ujišťuje tady evropského eh, spotřebitele o tom, že to dřevo bylo pokáceno a vyrobeno eh, v souladu s předpisy do Evropské unie legálně. Takže evropští spotřebitelé mohou tedy získat ujištění, že to dřevo vyvážené do EU bylo eh, vykáceno legálně a eh, tím oni mají potom pozitivní dopad na rozvoj té dané země. Na straně vyvážejících zemí systém eh, je samozřejmě dává daleko vstřícnější přístup do EU a samozřejmě také to povede k lepší zprávě lesních zdrojů v té dané, země, v té dané zemi. Ta myšlenka je samozřejmě velmi jednoduchá. Když dojde k vyjednávání, tak si dokážete představit, že to je mnohem složitější. Příčiny nezákonné těžby dřeva, dřeva jsou eh, rozličné. Například neschopnost státu eh, danit, potom jsou to otázky vlastnictví eh, a držby půdy a tak podobně. Také obchodní toky nejsou kolikrát tak přímé, jak byste si představovali. Jde o to, že ne ten, kdo mm, pokácí, rovnou vyváží do Evropské unie ten eh, řetězec eh, dovozu eh, a vývozu dřeva po celém světě je složitý, stejně jako u každé jiné komodity. A samozřejmě se tedy můžeme představit, že do Evropské unie to není jednodušší. Zpráva lesů samozřejmě je také složitá věc. Jenom si uvědomte, kolik aktérů eh, je v celém lesnickém sektoru a jak specifické a odlišné zájmy mají. Ty zájmy se neliší jenom na straně spotřebitele a výrobce a státu, ale také eh, v jeho jednotlivých součástí, ale také také eh, jsou tady zájmy eh, obyvatelů v vytěžované oblasti a těch, kteří vyvážejí na zahraniční trhy a kteří vyvážejí na domácí trh nebo expedují na domácí trh. Takže je to složitý sektor, který je nesmírně důležitý z hlediska výnosů v řadě zemí a proto s ním souvisejí složité otázky, které nelze snadno vyřešit. Zejména ta první dohoda, kterou jsme ratifikovali s Ghanou, nám přinesla řadu ponaučení které jsou nesmírně důležité pro eh, stávající vyjednávání s dalšími zeměmi. Nicméně, institucionální a obchodní realita v jednotlivých zemích eh, se hodně liší a proto neexistuje eh, žádná jednotná šablona. I když ta dohoda, které jsme dosáhli s Ganou, nám poskytuje určitý rámec, který opravdu je užitečný. Měli jsme i jednání s Liberií před měsícem a to, že máme nějaký takový rámec ganské dohody opravdu eh, ta vyjednávání hodně usnadňuje. Jaká ponaučení jsme si tedy vzali? Dovolte, abych je rozdělil na procedurální záležitosti a na věci obsahové. Za prvé, pokud jde o postup, myslím si, že Flekt nám umožňuje bavit se o otázkách zprávy eh, lesů s širším eh, spektrem eh, zainteresovaných stran, zejména uvnitř státního aparátu dané země. My jsme eh, dříve debatovali eh, o těchto otázkách, protože to se jedná především o obchodní dohodu, tak jsme o tom jednali především se zástupci eh, ministerstev obchodu, potom z oblasti rozvoje venkova a zdanění a potom z oblasti decentralizované státní zprávy. Tím jsme mohli eh, jsme mohli eh, tedy mm, se dostat daleko eh, lépe k jádru problému. Potom jsme se dostali samozřejmě také na otázky, které souvisejí se srchovaností země, protože jsou vysoce politicky citlivé. Když jednáte o tom, jestli určitý zákon je nějak vhodný nebo nevhodný, o tom, jestli eh, jsou dostatečně přísné sankce pro ty, kteří nejsou připraveni dodržovat pravidla, tak se dotýkáte otázek svrchovanosti. Za třetí, nejenom, že jsme eh, rozšířili tu debatu uvnitř státního aparátu, ale také jsme do ní zapojili občanskou společnost a nestátní organizace a zástupce průmyslu. A můžu vás ujistit, že to opravdu stálo za to. Kromě těch jednání jsme při návštěvách jednotlivých zemí také uh, široce eh, konzultovali s eh, celou řadou zainteresovaných eh, stran a s radostí mohu říci, že vlády v jednotlivých zemích si uvědomují, že se opravdu takováto konzultace vyplatí. Samozřejmě trošku to zpomalí ten vyjednávací proces, ale nám to umožnilo dosáhnout mnohem eh, udržitelnějšího a vlastně i silnějšího ujednání nakonec. Pokud je o obsah samotný, tak eh, jaká jsme si vzali po naučení. V tom eh, procesu jsme donutili země vyjasnit si jejich právní rámec a Naučili jsme je vlastně, aby sami posoudili eh, sílu a rozvinutost svého právního rámce. A myslím si, že to byl velice důležitý krok pro dotyčné země. My jsme jim také pomohli, a eh, myslím, vymezit takový systém právní eh, jistoty, který má snížit korupci a zlepšit vymáhání práva. Vedli jsme debatu eh, v eh, přítomnosti nestátních organizací a tak podobně a to nám hodně pomohlo k tomuhle, si myslím. A také si eh, závěrem myslím, že jsme pomohli těm daným zemím zlepšit transparentnost a přístup k informacím vzhledem k tomu širokému procesu partnerství, eh, který eh, byl zapojen do těch vyjednávání. Závěrem bych vám řekl, že právě ty samotné země v některých případech vzhledem k tlaku domácího průmyslu, v případě Ghany, Konga a Kamerunu, dokonce ta dohoda vlastně neodkazuje jenom na eh, vývoz do EU, ale i eh, na ostatní trhy, a nejenom na vývoz, ale i také eh, na výrobu pro domácí trh. Já si myslím, že díky tomu ty jednotlivé eh, zainteresované strany, díky tomu, že tam byly zapojené do toho procesu, chtějí vlastně rozšířit tu působnost té dohody i na další eh, oblasti. A ještě mě napadá, že bych měl zdůraznit v eh, mimořádně dobrou spolupráci se členskými státy, které tady samozřejmě dneska nejsou eh, zastoupené. A já jsem velice rád, že to mohu říct před vámi alespoň. Bez, podporu, bez podpory jednotlivých zemí v těch jednotlivých procesech, například v Ganě, jsme dostali hodně velkou podporu Nizozemska a Británie, v jiných případech jsme měli podporu Německa nebo Francie. Tak bez eh, tohoto signálu ze členských států, bez této, tohoto podnětu, bychom eh, měli velký problém uspět. Takže já si myslím, že teď eh, začal proces, eh, který tedy získává na síle a na rychlosti a stojí za to tohle uchovat. Lesnictví je složitý sektor a když eh, tam začneme tedy jednat v této oblasti se státní zprávou, tak tím také můžeme zajistit, aby se správně ty veřejné věci zpravovaly i v jiných sektorech. Řádná zpráva věcí veřejných je eh, proveditelná. To je potom zřejmé. Když to jde v lesnictví, jde to i jinde. To znamená, že tohle je dobrý začátek, eh, když se chcete dostat i dál. A potom ještě musím říci, že tento proces si vy, eh, tedy vyvolává v partnerských zemích potřebu eh, tedy vyvinout určitou eh, snahu zavést eh, určitý kontrolní systém, tak aby bylo zřejmé, odkud dřevo pochází, kam se dostává, kudy teče. A to si vyžadovalo určitou podporu od nás i od jiných dárců. A my hm, jsme počítali i s vaší podporou. pokud bude třeba ty země ještě nějak dále eh, podpořit naplňování toho procesu. Děkuji. Já vám moc krát děkuji a nyní mají slovo poslanci, pan Martinez. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl říci, že je to velmi pozitivní a zajímavý eh, příspěvek. Děkuji panu Rierovi za eh, tento přednes, za informace, které nám dal k dispozici. Skutečně se jedná o něco, co se dělá velmi dobře, i když eh, velmi často eh, toto není dostatečně vysvětlováno. Chtěl bych eh, poblahopřát komisi a chtěl bych také požádat o to, aby více byla publikována tato aktivita v Evropském parlamentu. Je velmi málo kolegů, kteří jsou informováni o tomto programu. Já bych měl otázku a potom také poznámku. Takže nejdříve otázka. Jak můžeme podnítit to, aby jednotlivé státy uzavíraly tyto dohody, jaký zájem by mohly mít eh, na tom, aby tyto dohody byly uzavírány. A sice především v té situaci, kdy E, podniky se pracovávající e, dřevo. E, toto činí ve velkém objemu. A nebo jinak řečeno, co můžeme nabídnout vládám, které chtějí podepsat tuto dohodu s námi, anebo kterou ji podepsali. A to vůči podnikům, které provádějí téměř zločinnou činnost. Já sám jsem s tím udělal určitou zkušenost. S vrtulníkem jsem byl na hranici s Venezuelou a Brazílií. Letěl jsem tedy podél těchto hranic a Eh, viděl jsem tedy pod sebou eh, amazonské území rozdělené do těchto dvou eh, států. Vláda ve Venezuele se stará o to, aby prales byl nedotčen, ale jakmile se překročí hranice, a především když vše vidíme z vrtulníku, a můžeme-li to srovnat eh, rok později, tak vidíme, jak jeden kilometr za druhým v Brazílii ve vnitrozemí se kácí, mítí, les po celých hektarech. Když letíme nad tímto územím, tak si uvědomíme, že Najednou v tom pralese je zelená savana a pak zase vidíme později v určitém srovnání, že se tato oblast rozšiřuje, že to je koridor široký 40 kilometrů, který každý měsíc se rozšiřuje a vlastně se ztrácí prales. A tak postupují veliké země. Já jsem hovořil se přáteli v Brazílii a ti mi říkali, dřevařské podniky nepodléhají žádné kontrole. Vždyť eh, přinášejí takový zisk, že je nikdo nemůže kontrolovat a také v důsledku to nabízí zase veliký prostor pro e, živočišnou e, výrobu. Čili má otázka je, co můžeme udělat na úrovni Evropské unie, abychom e, vysvětlili lidem, že mícení lesů není jenom otázka zisku, že by bylo možné více profitovat z racionálního lesnictví. Děkuji, pan Mitchell. Thank, thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Já v zásadě souhlasím s tím, co řekl kolega Martinez a chci poděkovat za toto prezentaci. Je mnoho věcí, které jsou na programu rozvoje, těžko všechno sledovat a je velice užitečné eh, být informován právě o tomto projektu. Myslím si, že je to velice ústřední se do významu pro jiné věci, jako je i klima a další. A chtěl bych se eh, zeptat trošičku jinak eh, než pan Martinez. A co z toho mají ty země, které to podepíše? Jak to jim, jak si prodáváte? Jak to chcete jim udat? Kde oni, aby oni z toho viděli prospěch? V souvislosti s tím, eh, jak to funguje. Tady se mluví v té příloze k tomu, že co se Gany týče, Evropská unie poskytuje pomoc na rozvoj, aby se eh, vybudovaly kapacity a dělá se to v eh, prostřednictvím mechanismu pro sektoru, kde je mnoho dárců. Můžete mi to přeložit? Je to tak strašně složité, že v tom vůbec nevyznám. Co prosím vás děláte konkrétně pro GANu? Protože já to z tohohle nepochopím. Já bych rád věděl, jak se ten systém opravdu dělá, aby se navyšovaly kapacity, ale jinak si myslím, že obecně ten program je nepochybně velmi zajímavý. Merci beaucoup. Ano, děkuji. Prosím ještě o další otázky. Nejsou další otázky, takže dám slovo panu Rierovi. Prosím. Thank you, thank you. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji velice panu Martinézovi i panu Michelovi za jejich podporu i dotazy. opravdu ta první otázka pana Marteneza a otázka pana Michela mají cosi společného. Za prvé si myslím, ohledně toho, jaký zájem na to mají dotyčné země. Určitě není pochyb eh, o tom, že evropský a nejenom evropský trh, co se týče eh, dřeva, se hodně mění. A díky i vaší podpoře a vašim akcím si evropští občané stále více dělají obavy ohledně toho, zda je legálně vytěženo dřevo, které dostávají, ať už přímo nebo zprostředkovaně, jak v podobě nábytku například. Takže si myslím, že z dlouhodobého hlediska ti, kteří eh, podepisují tyto dohody VPA, tak či jinak eh, z toho budou mít jistý bonus na trzích, protože budou mít přístup na tyhle trhy pro své kapacity. Což vám možná připadá vysoce hypotetické. Ale určitě jste také viděli články, kde se tato měnící se podstata trhu vysvětluje. Nicméně doufáme, že v roce 2011 už budeme dovážet první dřevo, které bude mít certifikaci FLECT z Gany. A už opravdu snad bude možné zahájit kampaň s pomocí Evropské komise o procesu FLECT a o tom, jaké záruky tento proces nám všem poskytuje. To si myslím je jeden prvek, který bych tady rád zdůraznil. Druhý, eh, co z toho má Ghana? Ta má z toho tolik, že prostřednictvím flektu je možné snižovat nezákonné těžení dřeva. Díky tomu oni zase budou mít větší příjmy a budou mít možnost dále rozvíjet kapacity. Představte se například Liberie před občanskou válkou a občanskými nepokoje. tam právě lesnictví bylo jedním z hlavních sektorů a teď příjmy z lesnictví se dostaly na nulu. Takže pomáhat těmto zemím Eh, zaři, zavádět správnou zprávu jim hodně pomůže, aby tento sektor se stal potenciálně velmi dobrým pro další rozvoj. Případ Brazílie a Venezuely. To je přímo paradigma eh, toho, co by se mohlo stát i jinde. Vemte si ku příkladu Gánu a pobřeží Slonoviny když by Ghana, jestliže tedy Gama nastoupí proces lepší zprávy, lepšího řízení, pak tedy může být riziko, že se bude eh, dřevo z eh, pobřeží slonoviny převádět přes eh, gano. A Naše iniciativa naopak se snaží řešit tento potenciální problém. E, my tomu říkáme v návrh komise k due diligence, tedy jakýkoliv dovozce dřeva bude muset mít záruku, že dřevo, které dováží, je skutečně legálně vytěženo. My jsme do tohoto návrhu na due diligence, což budete mít příležitost již brzy analyzovat, nebo jste to už možná analyzovali, zapracovali to, že každá země, která bude mít uzavřenou dohodu FLECT, bude pokládána za takovou, kde proces due diligence skutečně je zařízen. V Africe třeba nevidíme až takovou dramatickou situaci, o jaké jste hovořil. Poslední otázka od pana Michela. Naštěstí máme tento sektorální program s rozpočtovou podporou. Jedná se o e- e- ekologický program, týká se to Gány. A samozřejmě, že co konkrétně budeme podporovat, to bude vždycky záviset na dané zemi. My jsme pomohli ministru životního prostředí přesvědčit ministra financí, že je to proces, který stojí za podporu. Tedy a to, co my budeme financovat z tohoto programu, rozpočtové programy, je právě vysledování celého toho řetězce, což je obtížné, protože musíte tedy být schopni vysledovat všechny ty články řetězce, kterým to dřevo prochází. Takže v případě Gany podporujeme technické kapacity a budeme konkrétně podporovat eh, takovýto dohled nad celým tím řetězcem ale samozřejmě, že to závisí na rozhodnutí, které musí být učiněno na vládní úrovni. My máme konkrétní pod, dohodu o rozpočtové podpoře. Máme také tedy tematický program, e- e- ekologický, technický. E- chceme zase navyšovat, pomáhat navyšovat kapacity eh, aby v jednoduchých jednotlivých rezortů, aby se dokázali vypořádat s těmito problémy, které jsou velmi složité. V každém případě bych vám chtěl za komisi velice poděkovat za tuto příležitost. A individuálně nebo hromadně se můžete na nás obracet a diskutovat věci s námi.